Vážení kolegové, já myslím, že začneme, protože máme program nabitý. Ehm, takže já bych chtěla přivítat těch málo, co jsou tady a mm, informovat, budu vás informovat tedy, že mm, bude schůze přenášená po internetu. První bod je při schválení programu. 1. října jste dostali návrh programu, ale je tu jedna změna a to je na žádost EPP s podporou socialistů, demokratů a ALDE posunout hlasování o zprávě Richarda Korbeta a to je dáno tím, že je potřeba pokračovat jednání o kompromisních návrzích, protože zatím ještě nebylo dosaženo schody. Takže pokud nemáte eh, námitku, tak budu považovat program za schválený s touto změnou. Druhá věc, co se týče sdělení předsedy, výsledek hlasování o rozpočtu na rok 2019. Eh, rozpočtový výbor už eh, hlasoval připomínky AVKO eh, rozpočtový výbor přijal hlavně je tři pozměňovací návrhy spojené se sdělením zástupce komise o dialogu s občany a eh, v evropském veřejném prostoru a občanech to bylo přijato, ale Eh, to byla trojka a, a eh, dva návrhy byly přebytečné. My jsme žádali hm, o ně v době, eh, kdy mělo dojít ke škrtům, ale nakonec rada to neseškrtala, takže pak nebylo potřeba tam cokoliv vracet, protože to nebylo seškrtáno. A pak je tu jeden problém, nebo jedna věc, které bych se chtěla zmínit, pilotní projekt a přípravná akce a bohužel komise se domnívala, že nejsou proveditelné a u, toho, u těchto dvou typů projektů došlo ke značnému seškrtání rozpočtu. Hmm, nicméně tady byly některé, hmm, byla podpora pro některé tyto projekty, které nicméně nakonec byly považovány za neimplementovatelné, takže můžete mm, s tím eventuálně zkusit jít na plenárku eh, formou pozměňovacích návrhů, ale pravděpodobnost, že by byly přijaté, je velice nízká, protože mm, ty položky, které nakonec byly zachovány, už neumožňují mm, více pokud budete chtít znát podrobnosti, tak vám to může říct sekretariát. Jose mi teď říká, že se musíme rozhodnout, jestli budeme chtít vrátit pozměňovací návrhy na plenárku nebo ne, eh, s tím, že pravděpodobně asi stejně neprojdou, ale musíme se rozhodnout, jestli to budeme zkoušet nebo ne. Nikoli, dobrá. Děkuji vám. A teď vlastně mluvím na ty, kteří tu nejsou. Někteří kolegové si nedávno stěžovali, že máme příliš mnoho schůzí. V, I v, v, v dobách, kdy máme mít mezina, mimořádné schůze v pondělí, ale to bylo v souvislosti se všemi zprávami a mandáty, které jsme chtěli udělat a na, kom, konference předsedů stanovila lhůtu pro všechny výbory pro hlasování o zprávách z vlastní iniciativy a nejpozději se musí o nich hlasovat 27. listopadu, čili musíme to stihnout od září do, do listopadu všechno, co jsme naplánovali vzhledem ke zprávám INY. Takže proto musíme mít tolik schůzí, kolik je potřeba. Kdo přijde, bude vítán ale nemůžeme bohužel omezit eh, objem práce, kterou potřebujeme dokončit. Za to se omlouvám, ale to je prostě výsledek hm, aktivit, o kterých jsme společně rozhodli, že je provedeme. A už dvakrát jsem vysvětlovala, že pracovní zátěž je těžká a bude to tak až do konce legislativního období, protože celá řada procesů bude končit a to je důležité. Další věc, o které vás chci informovat, je, se týká rozhodnutí koordinátorů. Ehm, dělali jsme to písemným, písemnou formou, protože minulý týden jsme se nestihli sejít, abychom rozhodli jinou formou. Co se týče misí, em, e, bylo doporučeno eh, navštívit eh, eh, účetní dvůr mezi 28. prosincem, únorem a, a koncem března. Tam mm, to je zele, nejlépe v zeleném týdnu v roce 2019, tedy mezi prvním lednem a koncem našeho legislativního období, tak návštěva soudního dvora v Lucemburku by vycházela někdy tedy v té první, první, první tři měsíce března. A možná se pamatujete, um, ehm, v, ehm, v, v, Lucem, ve Štrasburku ehm, bychom mohli uspořádat eh, setkání, které eh, bychom tam mohli uspořádat, aniž bychom museli žádat o cestovní příkaz, jestliže by se to konalo ve Štrasburku. Čili budeme mít tři slyšení doporučená a schválená koordinátory o tím písemným postupem. Možná si pamatujete diskuze o výzvách v komunikaci a volbách a k volbám budou evropské volby, takže jako téma eh, volby v voliči a tak dále, tedy významné dimenze voleb, to by bylo jedno slyšení. Druhé, to je návrh, o kterém jsme ještě nemluvili s AFETem, ale možná to budeme muset dělat ve spolupráci s AFETem, a sice um, ústavnost v Evropské unie a ústavní Ehm, eh, vztahy mezi východem a západem Evropy. Týká se to, je to takov, takový jaksi komparativní přístup k Evropské unii. Nebudu to komentovat, ale prostě to je návrh, který koordinátoři podpořili od porovnání ústavnosti na, na východě a západě a nyní s společné výkonné eh, kompetence v členských zemích eh, v oblasti eh, ochrany hranic a pobřeží. To budeme dělat ve spolupráci s Frontexem a my v Slibe. Čili to koordinátoři domluvili a budeme muset s AFETem se domluvit, jestli by na tom byli ochotni s námi spolupracovat. Pokud nejsou námitky proti těmto návrhům, tak budu vycházet z toho, že výbor eh, schválil návrh koordinátorů. Bod 3 na programu schválení zápisu. Eh, tentokrát je to zápis 26. a 27. zápise eh, byl uveřejněn. Pokud do konce této schůze budeme zápis považovat za schválený. A dále, co se stalo od minulého pondělka do dneška ohledně jednání o Brexitu. Chtěla bych vás informovat, že proběhla dvě bilaterální jednání s stálým zástupcem Nizozemska Robertem Chrotem a, a velvyslanci nás přišli informovat, nebo on mě přišel informovat hlavně o připravenosti na úrovni členských států, na různých úrovních státní zprávy. Pro některé země je to spousta práce, velká výzva připravit se, hlavně pro Nizozemsko, které má řadu přístavů, které sehrávají významnou roli v Evropské unii. A to bylo jedno z témat. Dále petice ohledně jednoty členských států a nepřekročitelných hranic, které jsme přijali, těch červených linek, jednotný trh, nevzdávat se jednotného trhu a podobně. Dále jsem se setkala s irským státním ministrem pro evropské otázky. Hovořili jsme o věcech ohledně toho, že je potřeba mít eh, závazné jaksi mezníky a eh, ochran, zajistit ochranu hrodic hm, a, a dále řešení irské otázky, aby nebyla nijak jak si hm, byly poškozeny ty dosavatní procesy. Eh, eh, dnes se koná řídící výbor pro Brexit, ale pokud já vím, tak to bude pokračování technických jednání, že e, tento týden neproběhla žádná politická jednání, taky času je málo pro dokončení jednání. Asi si pamatujete, že jsme tam měli závazek, že Žínová rada, což je večeře o Brexitu, to bude od z čtvrtka za týden, že Michel Barnier by měl mít možnost říci, že je rozhodující, nikoli dostatečný, ale rozhodující posun eh, ohledně toho, že by, že by potom rada mohla rozhodnout o vytvoření nebo pro stanovení termínu pro další radu na začátku posledního listopadového týdna, aby byly dokončeny všechny mm, schůzky a jednání a potom rada eh, pošle a eh, potom eh, osobně mám pocit, že je menší pravděpodobnost, že bychom se nedohodli, eh, jak to vypadalo před nějakým časem, ale když si přečtete, eh, jak si o tom zprávy, tak ono se to mm, stále mění. To je pořád. Nedohodneme se a pak se zase dohodnout můžeme a musí se počkat a podobně. Takže to jsou eh, stále výkyvy a před tou čtvrteční večeři uvidíme, a musíme prostě počkat, až nám Michel Barnier řekne, jestli došlo nebo nedošlo k nějakému posunu a potom budeme pokračovat mm, tak, jak je to v těch politických deklaracích. A samozřejmě 1. dubna, když všechno půjde dobře, tak by byla možnost zahájit jednání o budoucnosti. Čím dřív, tím líp ale je potřeba mít mandát komise a, a předtím samozřejmě bude celá řada příprav a seminářů v komisi a zatím je příliš brzy rozhodovat, ale je to náš cíl, protože jinak um, co se týče připravenosti, před koncem roku vyslechneme návrhy komise v případě, že by nedošlo k dohodě, co by tedy komise mohla nabídnout Evropské unii v finančním odvětví jsme slyšeli, že opatření no deal na straně Spojeného království eh, jsme slyšeli už v srpnu a různé hlášky přicházely, takže čekáme o tom, až budou vyhlášena opatření pro případ nedohody, a, ale to, to uvidíme, jestliže už se nějak posunou další, až, až se něco dozvíme. Ale to jsou spíš takové moje osobní komentáře. K Brexitu to je všechno. Já bych tím přistoupila k bodu 5, takže jestli chcete něco říct si k tomuto. Děkuji. Co se týče toho, co jste řekla o pravděpodobnosti dosažení dohody v dohledné době, je také, je také možnost, kterou já považuji za ohrožující, a toho, že bude uzavřena dohoda, která bude nic neříkající, co se týče těch klíčových otázek, takzvaný Brexit na slepo kdy k Brexitu dojde bez toho, aby byly vyřešeny klíčové otázky. Deklarace o budoucích vztazích eh, bude obsahovat jenom nějaké banální všeobecné fráze a nevyplyne z ní eh, žádné řešení těch eh, otázek. Pakliže k tomu dojde, tak britští poslanci zde a britský parlament bude vyzván k ratifikaci takové dohody bez vyřešení v klíčových otázek, bez toho, abychom věděli, jaký směr v budoucnosti bude nastolen. Já bych rád, aby eh, ve všech diskusích se dbalo na to, aby k tomuto nedošlo, protože demokraticky je to nepřijatelné. A co se týče postupu a plánování do budoucnosti, to také není přijatelné. A ještě jeden bod. Hovořila jste o tom, že možná dojde k dohodě eh, v listopadu či v prosinci a že my zahájíme postupy, eh, kdy Evropský parlament na prvním březnovém zasedání vydá svůj souhlas. Eh, dojde k nějakému oficiálnímu usnesení parlamentu, kdy třeba z něho vyplyne, že chceme více informací eh, o něčem a více závazků o něčem jiném a že třeba některé eh, body považujeme za nepřijatelné a je potřeba je znovu vyjednat. Vím, že eh, řídící skupina o tomto v jednu dobu uvažovala. Je ta myšlenka zcela zapuzena, anebo se o ní stále ještě uvažuje? Martina Anderson. mezi tím, co čekáme na text britské vlády a její verze právně závazného textu, který ještě nemáme, je velice znepokojivé, že zprávy v novinách před, eh, předevčírem, že 75 eh, konzervativní eh, strany hlásí, že znemožní mírový proces Znovu opakuji, eh, tak eh, zvuk byl špatný. Eh, řekla jsem, že mezi tím, co čekáme na závazný text od britské vlády, je znepokojující, že 75 členů konzervativní strany se vyjádřilo v tom směru, že znemožní mírový proces pro Brexit. Neboli kdokoliv je eh, ze severního Irska, ten to považuje za veliké hrubiánství a práce, kterou odvedl tento výbor, co se týče toho postupu. Možná tento výbor ví, že Michel O'Neill eh, vedl delegaci v pátek jako místo předseda Sinn Féin společně s vedoucím eh, SDLP Eastwoodem, eh, stranou zelených eh, a další stranou. Všichni se sešli, představují všechny strany, které zastupují většinu lidí na severu a také podporují tu většinu, která hlasovala proti Brexitu a uh, uh, Eh, backstop byl v příloze 1, to už bylo publikováno a existuje i organizace pro lidská práva, která se nazývá Výbor pro eh, spravedlnost a ta eh, již vznesla stížnost úřadu Evropského ombudsmana. Jsou znepokojeni, co se týče otázky práv v protokolu, které, která nereflektuje to, co bylo v prosinci dohodnuto britskou vládou a co bylo řečeno, že jsou e, neochvějné záruky. Takže když navážu na Richarda e, a možnost e, tedy smlouvy, která bude zcela vágní, většina eh, stran, které představují většinu eh, Severního Irska, které zastupují většinu obyvatel Severního Irska, eh, ti jsou velice znepokojeni a podporují backstop, na rozdíl od toho, o čem se hovoří teď, že by s tím přišla britská vláda. A já jsem znepokojená anglickou mentalitou, která se objevuje ze strany jedné strany na severu, která ale nezastupuje většinu lidí ani většinu eh, severoirského parlamentu a která nemluví za lidi, především tedy za na severu Irska, konkrétně DUP, ti totiž začínají zvažovat, že eh, vlastně eh, hranice na Irském moři na severu by byla možná a e, že, že e, ty e, ochranné prostředky v tom moři jsou již celá léta. Ale o tom otázka není. Jde o to, že úředníci na severu, kteří stojí neutrálně vůči zájmům politických stran, přišli s návrhem, aby se tyto kontrolní body využili k, ke splnění závazků, e, že e, nebude tedy tvrdá hranice v Irsku a že dojde k respektování e, dohody z Velkého pátku. A přitom je to strana, která nikdy nepodporovala tuto dohodu a teď tedy přicházejí s podporou pro, britský, pro britskou vládu, ale je to úplně něco jiného chtějí-li získat tedy sympatie poslanců eh, Evropského parlamentu. Eh, I přesto, že eh, zaz, opakovaně zazněly sliby, že dohoda z Velkého pátku bude respektována a že nedojde k ustavení tedy tvrdých, eh, tvrdých hranic a také se eh, vyjadřují k tomu, že tedy znemožní mír eh, po Brexitu. To nesmíme připustit a to nesmí být stanoviskem tohoto parlamentu a tohoto výboru. Ještě někdo další se chce vyjádřit k mému ohlášení. Já bych ráda stručně zareagovala. Za prvé chci říci, že také minulý týden jsme jako řídící skupina pro Brexit jsme eh, vydali stanovisko, že je potřeba zintenzivnit jednání, abychom dosáhli rozhodujícího pokroku, eh, urychlili a eh, snížili riziko tedy výsledku bez dohody. Také se hovořilo Eh, o tom, že v říjnu bude ještě další schůzka konkrétně o otázce občanství, ale prozatím eh, nic bližšího nevím. Eh, až dospějeme tedy k tomu rozhodnutí, tak vás o tom budu informovat. Co se týče toho postupu, vy asi toho víte více, pracujete celá léta na těch pravidlech, můžeme využít pravidlo 99, a doprovodný dokument pro e, tento výbor a politické skupiny mohou také e, dosáhnout e, izolované dohody, ale zatím ještě jsem neslyšela nic o tom, že tedy odstartujeme postup, postup tedy dohadování. A co se týče obsahu politické deklarace, Richarde, asi si vzpomínáte, že došlo k určité změně názoru během eh, uplynulého roku, kdy ta deklarace může být velice obecná, pak jsme přešli zase k velice podrobné deklaraci, teď jsme dospěli k jakési zlaté střední cestě. Ta deklarace by měla být dostatečně podrobná, aby z ní jasně vysvítal obsah a i britská strana dala najevo, že aby hlasovala pro, tak chtějí nějaké jasně nastavené směry pro budoucnost. Eh, co bude finálním výsledkem obsahu té politické deklarace, to lze těžko předvídat. Nepůjde o právní text, bude to pouze politická deklarace. Jestli to bude nějak silně propojeno s dohodou o vystoupení, těžko říct, protože i tady se práce vyvíjí. Z posledních dnů to chápu tak, že pro britskou stranu již není tak důležité eh, tam mít ty jasné, eh, ty, eh, ty jasné spojnice. A Eh, Michel Barnier se vyjádřil, že všechno to, co se týče, týče zahraniční politiky a, eh, a eh, bezpečnosti, tam obě dvě strany dosahují velice dobré dohody. To už je zaručeno, není to ještě dopracováno do podrobností, ale názory v zásadě sdílejí obě dvě strany. Co se týče vnitřní bezpečnosti, tam se nepodařilo dosáhnout tak velké dohody, finální návrh ještě není a otevřená otázka eh, je hlavně ta ekonomická část. Jestli tedy ten obsah bude dostatečně podrobný, nevím, to uvidíme, ale eh, strana eh, Barnieho ta jasně dala najevo, že rozhodně nebudeme hlasovat pro nějakou nějakou deklaraci, která bude prázdná, bezobsažná. To s parlamentem dosáhl, dosáhl a, a z druhé strany je to eh, trošku těžký, tam eh, může britská vláda nakonec ignorovat cokoliv. Eh, je vždycky těžké politicky vyvážet, vyvážit, co do té deklarace dát. Ta vyjednávání si musí podržet určitou flexibilitu, tak to se jim nesmí znemožnit. Martina odešla, ale já chci ještě říci, že Evropská unie zastupuje takovou linii, že co se týče irské otázky, tam máme backstop, jsme eh, pevně rozhodnuti, eh, nechceme podrývat ústavní jednotu eh, a kontinuitu Spojeného království, ale jsme otevřeni i čemukoliv od britské strany, co by ten backstop vylepšilo. A ta jednání, která proběhla nedávno, tam byla velmi otevřená, ale my jsme vyjádřili eh, své odhodlání zachovat mír, velkopáteční dohodu a tak dále. To je eh, jedna eh, z našich nepřekročitelných podmínek, té se budeme držet. Ale nevím samozřejmě s, tím, s čím v nadcházejících dnech přijde britská strana. Takže tolik tedy k vašemu vyjádření a já bych ráda Nyní přikročila k bodu Barbary eh, Spinelli. Eh, ta má to pracuje na zprávě o provádění Charty základních práv Evropské unie. A Barbara připravila text, který nám umožní eh, zvažování tady toho pracovního dokumentu. Děkuji. Děkuji za slovo, Danuto. Já bych Nejprve chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k pracování této zprávy. Zejména bych také chtěla poděkovat různým externím expertům a také i kolegům z Evropského parlamentu. Také se na tom podílelo mnoho dalších pracovníků, mm, kteří, se zúčastnili různých eh, schůzí a jednání, která jsme vedli a kteří také velice ceným způsobem přispěli k přípravě tohoto textu. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš času, tak eh, jenom tak zhruba projdu ten pracovní dokument. Je to už vlastně druhý pracovní dokument, který jsme připravili. Hmm, nejprve jsme vyšli vlastně z toho, eh, z těch výzkumných eh, projevů. Je to vlastně určitá průzkumná zpráva a také tam upozorněme na takové nejdůležitější mm, věci, které Eh, se musí dořešit. Takže vlastně ten úvod se nezměnil, to je vlastně stejné jako v tom prvním pracovním dokumentu. To znamená, říkáme tam, že listina základních práv Evropské unie často vlastně chybí v těch eh, rozhodováních, eh, které se činí na úrovni Evropské unie. A mm, i když došlo k nespochybnitelnému pokroku po té, co byla přijata Lisabonská smlouva, tak je zde stále ještě mnoho takových nejasných oblastí a je zde určitě velký prostor pro další zlepšení eh, v některých, zejména v některých oblastech eh, Zjistíte tedy, že v některých eh, oblastech je to určitě eh, více jaksi viditelnější. Takže k tomu, k tomu jsme také došli během našeho toho průzkum, během té průzkumné fáze. Takže já se teď zaměřím na některá specifická opatření, která budou eh, potom ještě podrobněji popsána v této zprávě. Takže co se týče těch jednotlivých návrhů, které jsme projednávali, mm, ráda bych se zaměřila na dvě takové největší překážky, které podle nás eh, jsou na cestě k tomu, aby ta listina základních práv eh, byla plně uplatňována a navíc tedy také tyto překážky mají přímý dopad na nedostatečnou implementaci. Za prvé to, jak se chovají samotné orgány vůči listině základních práv Evropské unie. V té zprávě říkáme, že vlastně evropské orgány se k tomu, eh, že se v této věci chovají velice pasivně. To znamená, zaměřují se na to, aby ustanovení listiny nebyla porušována, ale už nedělají nic navíc, aby nějakým způsobem prosazovali tu listinu. A to, toho jsme svědky v mnoha fázích legislativního i rozhodovacího procesu v Evropské unii. A toto chování má potom ještě vlastně další um, jakýsi dopad Eh, sice listina základních práv Evropské unie je považována eh, smlouvami za zdroj primárního práva, eh, pak tam je specifická překážka, která je v článku 51 listiny základních práv tady je vlastně určitá dichotomie mezi právy a principy. Říká se tedy, že ta práva by měla být respektována, respected, respektována, dodržována eh, a principy eh, shall be, principles shall be observed, to znamená, jak se zachovány. Je to vlastně nejasné, jaký je mezi tím eh, tom rozdíl. Takže to také vede k různým problémům v tom, aby tato listina byla plně prováděna. Eh, tato eh, dichotomie mezi právy a principy je také takovou velkou překážkou eh, v provádění listiny a navíc rovněž komplikuje i to, aby listina byla prováděna v celé své šíři působnosti. Myslíme si, že mnoho těch principů by se spíše mělo stát právy. Pak také praxe jasně ukazuje, že právě ty principy mají takové nejasné, mlhavé eh, limity, takže nakonec eh, to vede k tomu, že na vnitrostátním kontextu se listina příliš eh, nepoužívá. Je zde tedy takový spíše obezřetný přístup, což vede k tomu, že vlastně to uplatňování v praxi listiny základních práv je velice omezené. Domníváme se, že tedy článek 51 určitě je takovou překážkou a musí se to stát, musí to být vyjasněno a pak to bude teprve um, něco, co vlastně přinese té listině hm, takové uh, rysy, která umožní plné efektivní provádění této listiny základních práv. Dobře, děkuji. Jestli někdo, kdo by chtěl promluvit za Elmara? Elmar zde není, takže Silví Kaufmann za socialisty, prosím. Ano, děkuji. Zvláště Barbaře velice děkuji za velikou práci, kterou odvedla na toto důležité téma a ten pracovní dokument vlastně nám ukazuje směr té budoucí zprávy. Já bych si velice přála, abych ještě mohla slyšet od stínové zpravodajky, jak vypadá časový harmonogram této zprávy. Co se týče obsahu, ty, před, ty návrhy jako eh, intenzivní práce s agenturou pro lidská práva je důležitá, protože ta agentura má veliký potenciál, který prozatím není využíván a další dobrý návrh, eh, že Evropská unie má přistoupit k evropské sociální právě, aby byla zaručena sociální práva občanů Evropské unie a byla posílena. Eh, potom myšlenka eh, instalovat někoho jako experta do Evropské agentury, který eh, byl odpovídal eh, za eh, tady ta základní práva. U této agentury to je zajímavá myšlenka a ještě kritická poznámka k hodnocení dopadu. O tom se v tom pracovním dokumentu také mluví. Tam se mluví o tom, že ta hodnocení dopadu vlastně jsou bezvýznamná v návaznosti na triology s tím já absolutně nesouhlasím. Já jsem byla zpravodajkou ve, v právním eh, výboru, eh, který se týkal eh, zpráv k legislativě a také jsem intenzivně sledovala meziinstitucionální vyjednávání a když vlastně zrušíte Eh, zrušíte hodnocení dopadu a vlastně eh, zákonodárci vezmete tak víceméně prostor pro práci a eh, v trialogu se má dospět k nějakému závěru bez hodnocení dopadů, tomu nerozumím. Hodnocení dopadů je pomocný nástroj, který komise musí předložit u návrhů právních aktů a když během toho legislativního procesu se objeví nějaké závažné okolnosti, tak potom mají instituce také si e, zadat své, svá vlastní hodnocení dopadu a parlament to také dělá, to každý ví. E, to je všechno, děkuji e, ještě jednou Barbaře. Já bohužel zde nemohu zůstat, protože mám hlasování v jiném výboru, ale jak jsem řekla, ráda bych se ještě doslechla o tom harmonogramu. No, tak ještě předtím, než dám slovo zpravodajce, tak vás informuji o e, těch e, lhutách. Takže dnes je prezentace pracovního dokumentu. 21. listopadu bude prezentace návrhu usnesení. 30 listopadu je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. V lednu budeme projednávat pozměňovací návrhy na schůzi a v únoru by se mělo hlasovat zde v AVKu, takže ten pracovní dokument se vlastně potom eh, přemění v eh, vysvětlující eh, stanovisko. Další stínový zpravodajka, paní Majte, chcete mluvit? Hmm. Děkuji, já jsem pouze chtěla poděkovat kolegyni za práci, kterou odvedla. Děkuji. Dobře, myslím, že už nikdo další ze stínových zpravodajů zde není. Takže já si myslím, že tento bod můžeme ukončit. Eh, Barbaro, ty tedy se budeš teď zaměřovat na připravu návrhu usnesení. Ještě bych chtěla všem připomenout, že jsme také vedli diskusy s Evropskou komisí, dvakrát také s Agenturou pro základní práva, také jsme jednali i s ombudsmanem a s Radou Evropy, takže si myslím, že Barbara odvedla nebo odvádí vynikající práci a zcela jistě to také zůstane um, i nadále důležitým prvkem našich celkových diskusí, jak eh, nabít jakousi vážnější úlohu nebo jak tedy seriózněji uplatňovat listinu základních práv Evropské unii. A teď se tedy podíváme na Další bod, kterým je provádění ustanovení smlouvy týkajících se občanství a slovo má Majte. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My jsme 1. října předložili pracovní dokument, bylo to ve Štrasburku, takže už vlastně to nemusím um, nějak opakovat. Chtěla bych také poděkovat komisi za to, že navštívila tu výměnu názorů. Hmm. která se týká tohoto konceptu, této koncepce občanství Evropské unie. Měli jsme zde také zprávu z roku 2017 o občanství Evropské unie. Máme zde také program Europe for Citizens, Evropa pro občany, který zde byl. Eh, snaha je, aby se vlastně zlepšila praktická proveditelnost práv eh, evropských občanů, nebo toho občanství Evropské unie. Snažili jsme se upozornit na problémy a snažili jsme se upozornit na to, proč vlastně eh, Evropané nedostatečně využívají, požívají svých práv, zejména se to týká situace, kdy se blíží evropské volby. V pracovním dokumentu se zdůrazňuje, že jsou zde jasné limity a nedostatky které se týkají e, směrnice z roku 2004 o provádění e, evropských práv. Mm. Takže musíme ještě pracovat na dalších doporučeních. Společně s kolegy jsme rovněž došli k e, koncensu, který se týká toho, že se zvyšují konflikty, které souvisejí s tím, jak se vlastně vykládají ta ustanovení. Ehm, také zde eh, se navyšuje různé extremistická hnutí. Ehm, jsou zde určité jevy, které zde vlastně už celá desetiletí nebyly. Takže toto všechno zaznělo při těch přípravných kolech. Problém je, jak se vlastně dostat k těm občanům, jak jim předat ten vzkaz. Chceme také bojovat s diskriminací, to je vlastně jedno z takových hlavních cílů Evropské unie, a teď vlastně najednou se slýcháme třeba projevy, které vylučují některé skupiny osob, což naprosto podkopává ty základní stavební hodnoty Evropské unie. Teď je zde vlastně otázka, co to znamená být součástí politické komunity. Když hovořím s kolegy, tak eh, často zjišťujeme, že jsou obrovské rozdíly mezi tím, eh, co to je evropské občanství v praxi a to, eh, jak si ho vlastně představují evropští občané sami. Takže tam je velký rozdíl mezi tou představou a mezi tou realitou. Měli bychom eh, tu situaci zlepšit, zejména teď v té stávající situaci jsme na určité křižovatce. Já se tedy pokusím vypracovat eh, zprávu v tomto smyslu. Budu vycházet ze všeho, co bylo řečeno při těch našich jednáních s kolegy. A teď opravdu se nacházíme v takové rozhodující chvíli, kdy ta myšlenka občanství Evropské unie má velice dobré vyhlídky. Máme zde také určité podněty, které mm, to mohou posílit. Takže ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k přípravě této zprávy, tohoto návrhu. Chtěla bych říci, že bych nakonec chtěla vypracovat takový text, který se opravdu jaksi potom um, projeví na té evropské politické scéně. Nyní pan Bone za EPP a pak znovu paní eh, Barbara Spinelli, protože vlastně máme zde pouze dva stínové zpravodaje, pokud eh, je to tak. A pak je zde ještě paní Malen Bolančer za Evropskou komisi, takže pak ještě dostane slovo Evropská komise. Takže Mihale, prosím. A děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat za tento pracovní dokument. Neměla mm, neměl jsem možnost účastnit se té poslední diskuse, ale eh, naprosto souhlasím eh, s tím návrhem a s těmi doporučeními, které jsou v tomto textu. Domnívám se, že ten pracovní eh, dokument je ucelený a že se nám podařilo, nebo že ten dokument reálně zobrazuje celý ten rámec, který se týká občanství Evropské unie. Jsou tam rovněž určité otazníky, které si myslím budou ještě předmětem další diskuse. Zároveň se domnívám, že je dobré, že ten pracovní dokument obsahuje mnoho otázek, protože nám to pomůže, abychom některé problémy vyřešili praktickým způsobem, protože zde se nehovoří o nějaké takové obecné věci, o nějaké obecné koncepci občanství EU. Hovoříme o některých konkrétních činnostech, programech, o práci, která se musí udělat k tomu, aby zkrátka evropští občané měli lepší podmínky pro to, aby mohli eh, to občanství dále rozvíjet. Také si musíme uvědomit, že v některých oblastech je zapotřebí vyhnout se některým tlakům, když například hovoříme o vzdělávacích systémech, o školství, máme zde třeba takové vlastně jako nauku, občanskou nauku, někdo říká, to je přece v kompetenci členských států, taková občanská nauka, ale já si myslím, že pokud jsme členové Evropské unie, tak si myslím, že je zásadní, aby naše učební osnovy obsahovaly také určitou eh, občanskou nauku o Evropské unii co to vlastně znamená, jak to funguje, jaké výhody mají občané Evropské unie, protože to si myslím, že je velice důležité. Další druhá věc. Jak je, jak, eh, jakým způsobem je možné plně požívat svých demokratických práv? Abychste mohli eh, těch svých práv plně požívat, tak je důležitá také dobré nastavení vnitrostátní úrovně, ale zároveň i té evropské úrovně. Jak je možné eh, požívat těch práv týkajících se občanství, těch práv. Máme zde klíčové slovo pro občanství a tím klíčovým slovem je účast účast na tom politickém životě. V textu rovněž eh, máme různé návrhy, jaké projekty je možné využít, jak je také třeba možné využít nové nástroje, třeba takzvaná e-demokracie, to znamená tedy využití informačních technologií pro demokratické účely. Také hovoříme i třeba eh, o budoucím víceletém finančním programu. Eh, chceme připravit nový program, který se bude nazývat Práva a hodnoty je tedy, je totiž zásadní, aby i naše občanské, aby občanská společnost, zejména mm, různé organizace občanské společnosti na té nejnižší úrovni, měly možnosti, měly prostředky i finanční prostředky k tomu, aby zlepšovaly podmínky pro výkon demokratických práv a aby vytvářely takový společný prostor, abych, aby se lidé učili, jak důležité je mm, využívat ta práva občanství. Máme tedy to své národní občanství, ale také to evropské občanství. E, domnívám se, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat a během další spolupráce s Majte i s stínovými zpravodaji se nezaměříme pouze na podrobný popis právního rámce a nebudeme popisovat e, jen to, jak eh, chápat určité institucionální rámce a nebudeme popisovat pouze určité programy, ale také chceme vyslat silný signál toho, že občanství, této evropské občanství je jedním z klíčových prvků, jak eh, vůbec hájit demokracie. A pokud se někomu nelíbí to sousloví hájit nebo bránit demokracii, tak možná jak rozvíjet demokracii. Děkuji, nyní Barbara Spinelli, prosím. Já naprosto souhlasím s tím, co říká Majte ve svých doporučeních. Jedna zvlášť, jedna věc mě zvlášť zajímá a týká se to e, nacionalismu a různých e, forem proudů nacionalismu. A chtěla bych říci, že bychom se neměli jenom omezovat na odsuzování tohoto jevu a říkat, že to nemá nic společného se vědeckými hodnotami. Tím bychom se neměli spokojit, měli bychom hledat zdroje těchto um, nacionalistických proudů. Pojďme řešit kořeny tohoto problému kde spočívá odpovědnost za tyto jevy a do jaké míry síly, které dodnes řídily Evropskou unii, za to zodpovídají, protože jestliže nás dějiny něco naučily, tak je to to, že pokud budeme jenom odsuzovat tyto jevy, nebude to stačit. Výmarská republika je toho důkazem. Majte použila výraz um, podpora nebo propagace občanství. O to jde v této listině práva jako občanství nestačí jenom bránit nebo chránit, ale především podporovat a propagovat. S tím naprosto souhlasím. Taky souhlasím s tím, co říkal kolega Bony. Podle mého názoru je také potřeba zvýš, na, jak si povýšit občanskou účast na nejvyšší úroveň a svěřit občanské společnosti řad úkolů v době různých krizí, krize demokracie, krize politických stran, krize odborů, krize eh, všech eh, různých struktur. To je opravdová slabost eh, těch Eh, různých jevů eh, a to je potom to, co vede k nacionalismu. Ústavní nebo institucionální evropská krize, kterou pozorujeme v Evropské unii, to je, to je, to je ono. Takže děkuji, děkuji Majte a budu eh, ráda spolupracovat socialisté, Leinen zastupuje, myslím, Pedro. Ano, děkuji. Já jenom přečtu, co napsala Silva Pereira. Samozřejmě spolupracujeme. Takže podporuji um, obecnou linii pracovního dokumentu. Na jeho prohlášení je toto. Evropské nástroje v rámci současného víceletého finančního rámce ukazují, že evropští občané, především mladí Evropané, mají jasný e, zájem o téma občanství a proto také příští víceletý finanční rámec by měl e, zvýšit financování nových programů, které budou mít na mysli i potřebu řešit e, třeba ochranu práva na ochranu údajů a občanství by mělo být jádrem veškerých politik v souladu s s některými nedávnými legislativními projekty. E, ve snaze e, zohlednit dimenzi evropského občanství, bychom měli také být v souladu s některými zprávami z vlastní iniciativy, které jsme v AVKO projednávali, jako třeba zpráva Rigi o budoucnosti Evropy, moje vlastní zpráva paní Tum o transparentnosti rady a, roz, a, a nařízení o evropské občanské iniciativě. Eh, mezi hlavními mm, prioritami, které bychom měli propagovat do konce tohoto roku, zlepšení zapojení občanů do příštích voleb je klíčové a mělo by eh, patřit mezi klíčová eh, sdělení a poselství této zprávy. Je také velice důležité využít příležitost a apelovat na reformu evropské legislativy a brát v potaz potřebu posílit a podpořit právo na účast evropských občanů ve volbách oceňujeme zmínku eh, o vzdělání. Vzdělání je klíčové pro formování skutečného evropského veřejného prostoru a eh, evropského občanství. A to jde ruku v ruce s nalehavou potřebou spustit Eh, hloubkovou práci a eh, vzdělávací kampaň, informovací kampaň napříč Evropskou unii o právech občanů. Eh, co se týče 15 milionů Evropanů, kteří žijí v jiných členských státech, je potřeba překonat různé formy diskriminace a nedostatku jejich práv, které nadále existují bylo by zajímavé v tomto směru znovu otevřít diskusy o návrhu několika nevládních organizací vytvořit jakýsi evropský orgán, který by zastupoval tyto občany a zajistil dobrou implementaci jejich práv. A na závěr další věc je samozřejmě Eh, respektování mnohojazyčnosti, neboť stále existují bariéry, které je potřeba překonávat. Přístup k informacím online i offline by měl být demokratický a dostupný všem občanům. Takže tolik Silva Pereira. Děkuji vám. Georgi, prosím. Děkuji. Především chci poděkovat Majte a všem, kteří se účastnili při práce na tomto zajímavém dokumentu. Klasicky občanství bývalo o zdanění, případně o vojenské službě. A to se změnilo, to se značně změnilo v 21. století a je to opravdu hodně o složité vazbě, kterou máme dnes mezi e, státní mocí a občany. A to zahrnuje i otázky odpovědnosti a e, podíl na výkonu moci a současně agentury. A to, tam je problém, jak budovat instituce, které poskytují občanům a e, jak realitu, tak smysl a ovlivňují Evropskou unii a její početné instituce. Můj osobní pocit je takový, a nechci být příliš negativní, ale svým způsobem občanská společnost by mohla situaci zhoršit právě proto, že vyloučí některé občany. Občanská společnost nemůže zastupovat veškeré občany pouze určitou vybranou část. Což, takže jak vybudovat instituce, abychom vyřešili tento problém. Myslím si, že jestliže evropské občanství bude jaksi takto eh, zohledněno. A dále otázka, jaké povinnosti jsou spojené s evropským občanstvím. Je evropské občanství pouze o právech a žádných povinnostech? To by nefungovalo. A konečně eh, důraz nebo zmínka v tom dokumentu eh, o mládeži, výborně, já jsem pro samozřejmě, ale mějme na paměti, že většina občanů Eh, se posouvá do kategorie 65+, plus a mohou vzniknout eh, problémy týkající se schopnosti výkonu občanských práv pro osoby v, nad 65 a musí také nalézt v tom svoje místo. Já nevím, jaké je to procento teď, ale kdy v, že ve společnosti 50% nebo 60% populace bude přes 65 let stará, tak to je prostě jiná společnost a to je směr, kterým se v současné době ubíráme. Děkuji. My jsme pozvali eh, k účasti na dialogu také zástupce Evropské komise. Pozvali jsme paní Marie-Hélène Boulanger, která je e, šéfkou e, e, oddělení na DG Just, která se věnuje právě otázkám občanství. Jste tady, prosím. Seznamte nás, prosím, stručně s politikou komise, kterou implementuje, nebo pokud byste chtěla na cokoliv reagovat, tak máte slovo. Děkuji vám. evropské občanství je jádrem Evropské unie, je zakotveno ve smlouvách, Eh, je tam eh, jak volný pohyb, účast na volbách evropských a komunálních, právo na konzulární ochranu, petiční právo, právo eh, obrátit se na ombudsmana, celá řada evropských práv, která jsou spojená s evropským občanstvím. Možná si pamatujete, v roce 2015 tento výbor spolu se třemi dalšími par, eh, parlamentními výbory uspořádalo slyšení o evropském občanství, což byl významný krok pro komisi na přípravu zprávy o, obč- o evropském občanství. Na základě článku 25 smlouvy zpráva komise každé tři roky Eh, informuje parlament, radu a EHSV eh, eh, e a výbor regionů o pokroku v oblasti evropského občanství a podle tohoto článku 25 smlouvy také může vypracovávat opatření pro posílení práv občanů na základě specifického řízení. To není změna smlouvy, to je specifický postup. Podle nedávné zprávy Komise o občanství, což eh, bylo vydáno, eh, to je zpráva o občanství v roce 2017. Tak za prvé, lidé čím dál více vykonávají svá práva evropských občanů, například počet mobilních občanů EU se zvýšil lidé také si čím dál více uvědomují svá práva evropských občanů a je to patrné především v oblasti znalosti vlastních práv a jejich vykonávání. Tato zpráva vycházela z celé řady zdrojů, bylo tam jedno slyšení, dále přímý, eh, přímá zpětná vazba od občanů, občané hm, reagují na otázku občanství, eh, stěžují si, podávají různé podání, eurobarometr a tak dále. A eh, chci stručně také zmínit některé akce, které pořádáme pro rozvoj a podporu evropského občanství, to je potřeba ta práva eh, hodně podporovat. A my jsme třeba letos předložili návrh eh, občanského průkazu pro evropské občany, což je významné v, soule, v, v kontextu volného pohybu, k zajištění bezpečnosti těchto dokumentů a zlepšit jejich přijímání a akceptování v druhých členských zemích. V současné době to také parlament a rada projednávají v rámci spolurozhodování. Také jsme předložili letos zprávu o výkonu eh, volebního práva na místní úrovni, kde pozorujeme, že stále ještě zbývá mnoho práce, ale existují i slibné osvědčené mm, praxe, Ehm, a dále třeba máme některé fin- eh, aktivity, kdy financujeme programy o právech a eh, o evropských občanů a eh, podporujeme a financujeme projekty na výkon těchto práv. Taky třeba některá města se zapojila do výměny osvědčené praxe a tak dále. Taky organizujeme workshop v rámci Evropského týdnu eh, regionů občanů. Budeme hovořit na místní úrovni právě o výkonu volebního práva a eh, zapojení na místní úrovni. Letos jeden významný mezník v oblasti občanství je nová směrnice o ochraně spotřebitelů. To je taky součást práv e, evropských občanů a tato směrnice vstoupila v účinnost letos. Takže sledujeme její implementaci a pečlivě sledujeme spolu s členskými státy, jak tato implementace probíhá. Také jsme realizovali několik aktivit na podporu práv občanů Třeba máme informační kampaň o právě právu na ochranu spotřebitele. Když potřebujete do zahraničí, třeba někde, kde nejste zastoupeni, také navrhujeme nové ehm, ehm, ehm, nařízení o náhradních dokumentech v případě, že v zahraničí eh, ztratíte doklady, tak můžete v podstatě na kterékoliv ambasádě eh, nebo konzulátu požádat o náhradní cestovní doklad a bude to potom daleko snažší pro všechny evropské občany vrátit se zase eh, domů. Dále jednáme o konzulární ochraně se třetími zeměmi, tak aby, tak aby eh, naši občané mohli využívat konzulární ochranu. A konečně bych chtěla také pár slov říci k eh, volebnímu právu, jak tady o tom taky už byla řeč. To eh, je oblast, která se značně vyvíjí, vzhledem k tomu, že parlament také navrhnul změnu volebního zákona, ale na úrovni komise chceme zajistit, aby byly informace správné o výkonu volebního práva, tak aby lidé dostávali správné informace o tom, jak se mohou registrovat k volbám a jak mohou vykonávat své volební právo eh, v zahraničí, tak aby ty informace byly konzistentní a správné. Také jsme letos navrhli několik eh, iniciativ na podporu Ehm, integrity evropských voleb a nedávno jsme učinili návrh, byl vlastně balíček, který jsme navrhli, který se týká zajištění eh, volných a, a řádných voleb. To předložila komise minulý měsíc a několik součástí tohoto balíčku má za cíl zajistit, aby nikdo nemohl ohl využít porušení um, eh, ochrany osobních dat eh, pro ovlivnění voleb, dále, aby členské státy interně eh, jak si mm, chránili řádnost voleb, dále přijímá doporučení členským státům a politickým stranám, jak zlepšit transparentnost, zajistit, že když lidé hlasují, tak aby věděli, kdo s, s nimi komunikuje a já, aby mohli identifikovat, s kým komunikují a odkud jsou peníze a podobně dále. Ochrana proti kybernetickým hrozbám a kybernetickým útokům a další vzdělávací akce. Domníváme se, že to je velice významný balíček a jedním z účelů tohoto balíčku je boj proti dezinformacím v souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami slíbila jsem, že nebudu mluvit moc dlouho, ale ještě bych možná zmínila jedno kolokvium, které se připravuje na listopad na vysoké úrovni o demokracii, kdy budeme diskutovat o různých otázkách v tomto kontextu a jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji vám a chci informovat kolegy, že budeme pokračovat ve spolupráci s komisí. Sekretariát v tuto chvíli eh, připravuje eh, novou další technické setkání s oddíl, oddělením paní Bulonži, kde se bude o tom hovořit a zveme zpravodaje, stínové zpravodaje a zpravodaje stanovisek z jiných výborů. Všichni budou vítáni. A nyní se zeptám Majte, jestli chce něco na závěr velmi stručně říci if you need. Yeah. No, Barbara, still wanted to speak. A ještě Barbara se hlásí o slovo, ale prosím o stručnost. Budu mluvit stručně. Já jsem chtěla reagovat za, na vyjádření zástupkyně komise. Důležitý bod to je ta konzulární ochrana pro občany to velice vítám, když e, vzniknou nové iniciativy a nová orientace. Nevím, jak to potom bude v členských státech, ale vím, že konzulární e, ochrana v Itálii nebo pro Itálii vlastně zmizela. Takové zcela základní služby, jako vydávání potvrzení a tak dále, to se všechno outsourcuje e, ty služby se poskytují e, za úplatu kvůli roz, e, úsporám rozpočtu a to je ale velice důležité při konzulární ochraně, e, ochraně občanů. Děkuji a teď majte minuty. Ano, také budu velice stručná. Já nejprve chci poděkovat za to, že jste přišla. Děkuji vám také za vaše vyjádření. V souvislosti s tou konzulární ochranou chci říci, že ve zvláštním výboru pro boj proti terorismu eh, právě pracujeme na protokolu pro eh, konzulární ochranu, protože eh, evropští občané mimo Evropu často mají problémy nejrůznější. Ať už někdo třeba přežije teroristický útok, ke kterému dojde v zahraničí, tak je to e, obrovský problém. Emocionální podpora, e, doprava domů, tlumočení, e, kontaktování blízkých osob. To všechno je velice důležité a mimo Evropskou unii se tyto problémy násobí. Takže na tom intenzivně pracuje a kdyby vás něco z toho zajímalo pro vaši práci, tak vám velice rádi poskytneme eh, informace. A za druhé ještě obecná eh, eh, poznámka. My teď hovoříme o, nutnosti obhajoby demokratického systému vůči novým nebezpečím, novým hrozbám. A toto, tento veliký koncept unijního občanství, o který vlastně zde běží, to vlastně je prozatím ještě slabé. Takže tady nás ještě mnoho práce eh, čeká. Paní Blanger, chcete reagovat? Dobře, jenom eh, tady to akceptujete, děkuji. Já vás chci informovat o eh, tady provizorním časovém harmonogramu, protože se opravdu blížíme již ke konci našeho funkčního období, takže teď navrhujeme ještě 21. Eh, listopadu návrh zprávy, 29. listopadu eh, lhůta pro pozměňovací návrhy, 6. prosince debata o pozměňovacích eh, návrzích a potom schválení na výboru na úrovni výboru v lednu nebo v únoru. Kdyby s tím byl problém, tak majte se prosím ohlaste na sekretariát a ten návrh třeba změníme. A já teď si rychle přistoupit k, naš- k dalšímu bodu na našem pořadu jednání což je něco, co vyvolala vlastně Mercedes Bresso a její zpráva o pravomocích parlamentu eh, vykonávat politickou kontrolu komise po Lisabonu. Eh, situace v minulosti a eh, cesta do budoucnosti. Dozvali jsme, pozvali jsme dva experty kteří eh, nás budou informovat eh, o tom, jak vypadá situace. Máme zde ředitele oddělení pro evropské politické studie a profesora na kolegiu v Evropě, profesora Oliviera Kostu a paní eh, Eva Maria Popčeva. Já o vás vím jenom, že máte PhD na ústavní právo, ale můžete se dále ještě představit. Po projevech dvou expertů také zazní eh, prezentace Milana Remače, který představí studii, eh, kterou eh, zadala komise a vykonala ji Evro- služba Evropského parlamentu pro výzkum. Nemáme mnoho času, jak víte, takže buďte prosím co nejstručnější. Slovo dám nejprve těmto dvěma hostům, expertům. Nevím, kdo začne jako první, jestli profesor Kosta a nebo nejprve Mercedes dostane slavo. Děkuji, paní předsedající. Já chci přivítat naše hosty. Děkuji za to, že jste souhlasili eh, s přijetím pozvání. Později vám ještě představím naši práci. Chci jenom kolegům připomenout, že v této zprávě jsme naplánovali toto první slyšení s dvěma odborníky, kteří budou eh, hovořit o těch různých aspektech eh, kontroly parlamentu vůči komise po eh, té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. A potom máme také studii, která schrnuje právní situaci. My musíme vzít v úvahu i konkrétní vývoj při aplikaci těchto nástrojů. Podíváme se, jak se tyto nástroje aplikují, za jakých podmínek, které eh, fungují dobře, které méně dobře. A co se týče paní Popčevy, tu jsme eh, pozvali, protože bude hovořit o kontrolu. Jakousi sankční kontrolu, což možná zní trochu eh, právně výhružně. To znamená eh, hlasování o vyslovení nedůvěry, eh, přeskum, přeskum prováděcích aktů, aktů přenesené pravomoci, um, ústní dotazy, písemné dotazy a tak dále. Ale co je zvláště zajímavé, je také vývoj této politické kontroly komise. Co se týče eh, takzvaného řídícího dohledu, to je zase ještě úplně jiný typ kontroly, která probíhá hlavně díky iniciativám, které eh, jsou založeny na koncenzu a nejsou punitivní, to znamená monitorování rozpočtové, eh, rozpočtu, eh, přeskum aplikace právních aktů komise. A to má také zajímavý aspekt, protože kontrola ze strany parlamentu, té výkonné větve, tady vlastně nemáme úplně úplnou kontrolu nad prováděním těch právních aktů. Víte, že eh, to provádění je přenecháno eh, místním vládám a národním parlamentům, ale částečně je to také přeneseno i na regionální úroveň a to velice stěžuje provádění té kontroly pro Evropský parlament. A co se týče tohoto aspektu, jsme uložili paní eh, Popčevě, aby se zamyslela nad tím, jak se vyrovná tedy s tímto eh, konkrétním aspektem. Takže jsou tady ty dva zvláštní aspekty. Je tady ta zvláštní situace, která je předmětem té zprávy. A já děkuji kolegům za spolupráci i co se týče té části eh, která se týká národních parlamentů a regionálních eh, zastupitelstev a dnes odpoledne také zazní, eh, bude schůzka eh, s národními parlamenty a budeme hovořit o té spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty členských států. To jsou tedy ty dva hlavní body, o nichž dva naši hosté asi budou hovořit. Eh, nejprve tedy dostane slovo profesor Kosta. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Mercedes Bresso za pozvání a budu hovořit francouzsky a budu se snažit hovořit pomalu, abych šetřil tlumočníky a tlumočnice. Co se týče kontroly, já k tomu přistupuji celkem globálně díky tomu, že máme skvělou zprávu, která zachází do podrobností veškeré kontroly, tak se globálně vrátím k logice kontroly, která je právě stěžejní v historii Evropského parlamentu. Je to jeho skutečné mm, důvod existence, čili jaký typ kontroly a hlavně typ vztahů mezi Evropským parlamentem a komisí a dále os schopnosti Evropského parlamentu vykonávat eh, účinnou kontrolu a jak by měla vypadat. To je celá řada věcí. Tato problematika je velmi široká. Různé významy kontrolu, paní, kontroly, paní poslankyně o tom mluvila, mohou to být eh, hm, diskuze, žádání, eh, jak si skládat účty, školení. Je to také součást základního politického režimu Evropské unie. I eh, se to týká třeba dopadu eh, různých eh, přílepků evropské legislativy se snahou řešit různé aspekty. Dále se to týká i politických konfigurací, ve kterých se nacházíme, protože ta kontrola se liší třeba podle vztahu mezi institucemi. Zajímáme-li se o kontrolu obecně v Evropské unii můžeme říci, že původně byla kontrola velmi specifická. Komise byla jakousi agenturou nebo nemajoritní institucí eh, složená z lidí vybraných na základě svých kvalit, byli jmenováni, nebyli politicky zodpovědní eh, před orgánem, který je jmenoval a byli velmi nezávislí. Jediná hranice byla odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a Evropský parlament původně nijak nezasahoval do jmenování komise. A byla to odpovědnost, která nebyla politická, ale spíš trestní řízení, trošku jako řízení podniku, vedení podniku se zodpovídá valné hromadě nebo Eh, výbor eh, nějakého spolku se zodpovídával nehromadě. hromadě. A tehdy odpovědnost Vysokého úřadu, to bylo jednou za rok, když Vysoký úřad předkládal zprávu o činnosti parlamentnímu schromáždění, čili vyloženě to byla ta logika inspirovaná eh, podnikatelskými kruhy nebo spolky spíš než parlamentní činností. Později Došlo k postupnému zapojení Evropského parlamentu do jmenování Evropské komise, což po eh, roce 79, jak si se stalo tématem, dále nárůst kontroly a Evropský parlament, podobně jako národní parlamenty, nyní má celou řadu klasických kontrolních nástrojů, které jsou detailně eh, popsány v předložené zprávě. Obecně pozorujeme, že v praxi Evropského parlamentu začalo být těžké formálně odlišit kontrolní aktivity od jiných, od legislativních, rozpočtových eh, a dalších, eh, které se různě doplňují, ovlivňují, protože kontrola probíhá také při schvalování rozpočtu, kdy eh, se kontroluje provádění rozpočtu, když se vypracovávají normy, když se zapojuje do komitologie nebo když se pořádají velké rozpravy o budoucnosti a proto také v IPRS byla velice podrobně eh, popsána kontrola, včetně všech různých aktivit, které nejsou specificky kontrolní. Další změna od Maastrichtské po Lisabonskou smlouvu se zvýšením zapojení Evropského parlamentu při eh, jmenování komise, předsedy komise, kdy parlament je čím dál více zapojený a dále eh, otázka špicen kandidátů. A vždycky je tu samozřejmě otázka vztahu mezi institucemi a povahou těchto kontrolor a můžeme smlouvy číst vždy dvojím způsobem. Na jedné straně logika agentury, komise jako agentura a Evropský parlament eh, má eh, diskutovat o činnosti komise, aby neměla úplně volné ruce a pokud by extrémně ujela, tak by to mohlo eh, parlament zarazit. To je takový ten, ta logika impeachmentu. A nebo potom je tam ta politická logika, to znamená, že dochází k, k takové guvernamentalizaci komise, způsobem jmenování, charakterem práce se komise více podobá eh, vládě než agentuře. Ale to se zase musí rozvést a zase dvojí logika se dvěma typy eh, demokratických režimů. Jedna takového spíš prezidentského typu s striktním od oddělením eh, pravomocí relativně institu- eh, nezávislých institucí a parlament stále nemůže být rozpuštěn a vykonává kontrolu jistě přísnou nad komisí, nicméně eh, omezenou. A v tomto kontextu, jak si by hlasování o, o nedůvěře nebyl politický nástroj, ale spíš takový sankční nástroj jako poslední instance. A nebo logit týká parlamentní důsledek špicen kandidátů, kde by byly jaksi spružně dvě instituce, parlament a komisa spojené eh, prostřednictvím eh, politických a stranických vazeb, které vznikaly po, eh, eh, po, po volbách v roce 2014. V takovém případě potom bychom říkali, že parlament vykonává politickou kontrolu nad Evropskou komisí a um, um, hlasování o nedůvěře by znamenalo konec uh, důvěry nebo um, určité formy vztahu. Ale můžeme konstatovat, že ve všech parlamentních demokraciích v moderní době Eh, politická strana nebo koalice, která je u moci, ta to všechno kontroluje. Nejedná se o to, že by eh, eh, protože vláda vlastně je dominantní v důsledku existence vládnoucí většiny v parlamentu. A když se podíváme třeba na Německo, Itálii, Spojené království, Polsko a jinde, parlament je vlastně nucen podporovat vládu tou politickou stranou, která je u moci. Takže eh, oddělení moci ve většině režimů probíhá ve prospěch exekutivy, protože zpravidla většina eh, je řízena šéfem strany a šéf strany bývá eh, předsedou vlády, existuje nějaká opozice, ale opozice těžko brání Eh, vládě v jejich záměrech. V Evropské unii eh, jsme tak někde vyprostřed mezi, parlamentní, mezi prezidentským systémem a parlamentním systémem a s dominantní logikou agentury. Podobně jako v prezidentském systému Evropský parlament se po, pohlíží kriticky na komisi. Evropský parlament nemůže být rozpuštěn, snaží se maximálně zvětšit svůj vliv ve všech oblastech, to je třeba teď. Kontrola parlamentu vůči komisi je určitou formou nedůvěry, komise si stále jak si její činnost zkoumána a podobně jako v prezidentském režimu parlament nemá za cíl ehm, jak si eh, kontrolovat nebo sankcionovat komisi z politických důvodů a je to považováno za extrémní eh, možnost. Ale třeba eh, jmenování komise Evropským parlamentem to je podobné jako v parlamentních systémech po volbách na základě výsledku eurovoleb, tak aby komise získala jakousi většinu, což v minulosti nebylo, proto aby svým způsobem také posílila eh, svoji nezávislost a autoritu, aby se mohla opírat o jakousi, eh, jakési demokratické požehnání. A v roce 2016 třeba vznikla formální koalice na podporu komise, což byla novinka a to posílilo komisi. Ale zvláště to posílilo předsedu komise, který jediný je svým způsobem zvolený Evropským parlamentem a může se tedy dovolávat eh, tohoto eh, svého zvolení mezi členy kolegia. Nicméně v Evropské unii většina eh, není, eh, jak si, eh, ne, nemůže využívat použí, nástroje stranické jako v národních parlamentech, ale třeba Jean-Claude Juncker prostřednictvím špicen kandidátem získal novou volební legitimitu, která mu dala velkou nezávislost v rámci komise i v rámci Evropské unie a řekl bych, takže a aféra Salmajer by se nestala nebýt špicn kandidátem. Předseda by byl nemohl komisi donutit e, takovéto rozhodnutí a nebyl by odolal tlaku kom, e, parlamentu v takové věci. A to je právě celý problém špicn kandidátů e, v případě kontroly komise. Jestli proces posiluje komisi nebo parlament, nevím, ale řekl bych, že posiluje obě. Evropský parlament se stává významnějším aktérem politického života Unii a volby dávají možná více smyslu občanům, protože mají jasné důsledky. Nicméně komise na straně druhé se může dovolávat jisté demokratické legitimity a ne jenom legitimity e, na základě smluv. Druhá otázka. Zvyšuje se kapacit, kontrolní kapacita parlamentu vůči komisi? Zase, to je různé. Evropský parlament má větší vliv na program komise, Eh, lepší interakci s komisí a paní poslankyně hovořila o, o kapacitě steeringu. To je forma kontroly a ovládání, to znamená, že dostaneme komisi tam, kam chceme. Na druhou stranu komise je nezávislejší a e, možnost sankcionování e, komise je méně pravděpodobná a věrohodná. Takže teď čtyři body si zaslouží pozornost v oblasti kontroly a musíme e, to chápat v kontextu. První bod se týká Evropské rady. Evropská rada kontroluje a stanovuje agendu komise a dnes je těžké pro Evropský parlament dát se slyšet. Je to tady takový, takový trojuhelník a Evropský parlament v tomto případě je trošku stranou. Eh, druhá důležitá věc, legislativní trialogy, Mm, to je ve zprávě, je to způsob interakce poměrně nový pro všechny tři instituce a je typický pro parlamentní režimy, protože to jsou režimy, kde dochází ke skutečné spolupráci a jednání mezi jednotlivými složkami moci. A tento systém je méně příznivý pro eh, přímou kontrolu. Eh, parlament má větší vliv, ale ten vliv je diskrétnější a příští rok parlament bude těžko vysvětlovat voličům, jak byl aktivní, protože ono to probíhá všechno všechno velmi diskrétně a ne moc viditelně. Také se parlament musí soustředovat na své legislativní aktivity a domnívám se, že trialogy eh, omezují kontrolní kapacity parlamentu. Třetí bod, který je velmi důležitý v oblasti kontroly, je způsob, jakým se kontrola využívá v samotném Evropském parlamentu. Slouží k celé řadě věcí, samozřejmě slouží eh, k, k, k tomu, aby Evropská komise jak si eh, se zamýšlela nad svými rozhodnutími, ale ale také může se eh, může eh, stanovovat jaksi zásadní námitky, umožňuje poslancům být slyšet především těm poslancům, kteří nemají příležitost stát se zpravodaji a, a být takto viditelní a není nadarmo, že e, parlament musel omezit výkon kontroly, protože často byla zneužívána a nesouviselo to nijak s kontrolní funkcí Evropského parlamentu. A poslední důležitá věc, když se zamyslíme právě nad kontrolou, je otázka depolitizace civilizace. Tady taky se musíme vrátit k základům stavby Evropské unie. Cílem v 50. letech bylo na základě pluralitního souboru expertů politické otázky a po- depolitizovat politické otázky. To znamená zamezit těm rozporům mezi politickými stranami, proto jsme měli nejprve ten vy, vy, orgán na vysoké úrovni a potom komisi. Ten problém depolitizace, ten tu stále existuje a to je stále způsob, jakým tím se v eh, Evropě řeší problémy. Když je velký skandál, postaví se agentura. Šílené krávy, vytvoří se agentura. Eh, stroskotá Erika, vytvoří se agentura. Stále se řeší problémy vytvářením technických a technokratických nástrojů pro řešení politických problémů. Problém je, že když se něco depolitizuje, tak se tím uniká politické kontrole, protože agentura nebo komise může Evropskému parlamentu říci, přestaňte mě obtěžovat, rozhodovat, já se rozhoduji jak nejlépe mohu vzhledem k eh, existujícím znalostem a vědomostem o problému. A tady eh, Juncker nemá jasnou pozici. A to je zase problém špicen kandidátu. Když byl Juncker zvolený, řekl, že chce být politickým předsedou. Předložil politický program, dovolával se principu dis- politické diskontinuity, Eh, podle německé ústavní eh, tradice, která ale předtím v Evropě neexistovala. Komise Baroza II eh, nás jaksi nezavazuje, my jsme politický orgán. Ale současně jmenoval France Timmermanse prvním místopředsedou, předsedou Eh, chtěl obnovit Better Regulation Strategy a eh, Timmerman stále hovoří o, o tom, že my neděláme politiku, my děláme vědu. A když se snažíte kontrolovat někoho, kdo dělá vědu, musíte se dostat na tu stejnou úroveň expertního dialogu a to možná není úkolem Evropského parlamentu. Děkuji. A teď si dát slovo paní eh, doktorce Popčově. Děkuji paní předsedající a děkuji také eh, zpravodajce paní Presl za, eh, eh, za <clears throat> pozvání a za možnost vám prezentovat příspěvky z knihy. To byl náš společný projekt a Silvě, kolega Kosta byl editorem této knihy. Já jsem si připravila prezentaci eh, z eh, kapitoly této knihy, eh, která se týká nových forem takzvaného řídícího dozoru. Jenom abychom si představili to, kde vlastně je ten ústavní význam parlamentního dohledu na úrovni EU a zaměříme se na kontrolu nad výkonou větví. Dozor legitimizuje jako strukturální podmínka výkon, eh, výkon eh, té eh, výkonné pravomoci, pakliže máme tedy pravomoci aktérů, kteří vlastně na základě rozhodovacího procesu vykonávají své pravomoci, jak řekl profesor Kosta. Mám, tady máme takové rozporné požadavky, které se týkají tedy Eh, té kontroly, co se týče vstupu, kdo vlastně eh, činí ta rozhodnutí, kdo je ten tím hlavním aktérem. Aby se demokratizovalo rozhodování, tak eh, experti a političtí aktéři vlastně dávají přednost politizaci před, parlamenta, před parlamentarizací, ku příkladu špicen kandidáti tam, kde máme parlamentní většinu, eh, která vlastně eh, zvolí eh, výkonnou větev, v našem případě komisi. Co se týče parlamentního dohledu, ti, kteří se více zaměřují na výstupy, tak tu legitimitu evropského rozhodování vidí spíše v dosažených výsledcích. Ti se dívají na účinnost legislativy a říkají, že je lepší dodržet oddělení sil, kde se pravomoci komise oddělují od eh, parlamentu, tak, aby byl stále jasný eh, cíl a tím je apolitická eh, kontrola provádění. Takže tento rozpor vlastně v rámci parlamentního dohledu je velikou výzvou. Jaké jsou konkrétní výzvy toho parlamentního dohledu? Koho vůbec kontrolovat? na evropské úrovni máme institucionální přístup versus funkční přístup, což je také přístup, eh, který se odehrává na úrovni členských států. Je to podobné. Takže když se podíváme eh, na různé nástroje klasického dohledu, tak téměř všechny vlastně se týkají téměř jen komise. Ale komise zdaleka není jedinou institucí nebo jediným orgánem, který vlastně provádí a vykonává evropské eh, právo. My máme eh, vertikální strukturu eh, té výkonné větve, je tady fragmentárnost. Je tady komise, ale také národní orgány v členských státech, dokonce i regionální orgány a ve spolkových nebo federálních členských státech ještě vlastně další eh, úroveň a tento víceúrovňový systém eh, stěžuje účinný dohled nad komisí a horizontálně na evropské úrovni máme velikou eh, vlastně soutěž ve výkonu těch dozorových pravomocí. Něco z toho je právně zakotveno ve smlouvách a Některé ty, výkonné, ty dohledové pravomoci svěřují eh, smlouvy eh, parlamentu, ale některé také radě a některé také Evropské radě. A rada také někdy přebírá, přebírá vlastně provádění, i když vlastně ze smluv to nevyplývá. A dalším problémem je, co kontrolovat, protože nemáme žádný jednotný výkonný proces ve smlouvách. Neexistuje žádný seznam politických větvích, kde by bylo eh, Eh, stanoveno, že komise má výlučnou výkonnou pravomoc a nedávno vlastně vznikla také Evropská výkonná akce na, za vlastně hranicemi EU, to se jedná o ekonomickou, eh, ekonomickou eh, úroveň, na úrovni podniků a Evropská rada a členské státy a mezivládní konference a máme Evropský soudní dvůr, Eh, ti všichni řekli, že Evropská komise je evropský eh, orgán, máli mít teda nějaké výkonné pravomoci nad rámec eh, smluv, neznamená to, že to nepodle, tyto pravomoci nepodléhají kontrole Evropského parlamentu, ale není lehké nastavit, jak má parlament tuto kontrolu vykonávat a jak tedy jí má vykonávat aby ta kontrola byla účinná. Tady máme vlastně eh, koncensuální demokracii v tom smyslu, že veškeré rozhodování eh, se děje na základě koncenzu, vyjednává se, dohaduje se, eh, vzá, probíhá vzájemná kontrola mezi institucemi, takže je obtížné Eh, vlastně aplikovat ten typický koncept eh, dohledu, protože tam jsou vždycky dvě instituce, které stojí proti sobě a tady probíhá intenzivní koncensuální rozhodování a také, protože to rozhodování už je vlastně předem určováno eh, na úrovni nastavování programu A to ještě není eh, legislativa ani provádění, to je jenom vlastně utváření eh, vlastně plánu práce a eh, i do toho parlament hovoří. Ukažme si, jak tyto výzvy jsou reflektovány v nastavení těch klasických nástrojů, nástrojů kontroly. Ku příkladu vyslovení nedůvěry, to se týká jenom komise, institucionální přístup. Nejde Eh, o to, kde vlastně dochází k té výkonné pravomoci, ale týká se to jakéhokoliv rozhodnutí, které schválila komise. A máme-li silnější politické propojení mezi Evropským parlamentem a komisí, ať už v důsledku špicn kandidátů, anebo jako obecná tendence, která se prosazuje, tak eh, Eh, takovýto radikální punitivní nástroj eh, v podobě sankcí, eh, který má vyšší práh, aby byl úspěšný, tak můžeme očekávat, že když se jedná o komisi, tak taková komise by mnohem rychleji reagovala na parlament, který vlastně je zvolen také díky komisi a který spolu rozhoduje o programu komisi a Eh, nebylo by nutné vůbec uvažovat o vyslovení nedůvěry, protože eh, komise by mnohem eh, pohotověji a ochotněji reagovala na pravomoci parlamentu. Pravomoc vyšetřovat a a nebo nějaká překročení pravomoci i z hlediska národních orgánů. To znamená, tady nemluvíme jenom o Evropské komisi, tady se bere v úvahu, že provádění se děje na národní úrovni. Takže parlament má potom možnost eh, vyšetřovat i určité činnosti na národní úrovni. Problém ale eh, s tím nástrojem eh, dozoru je také respektování, co se týče těch vyšetřovacích požadavků a doporučení. Když se jedná o komisi, tak ta reaguje na ty nejrůznější požadavky zvláštních vyšetřovacích výborů, ale členské státy ne. Jejich národní orgány ty eh, velice tedy, abych řekla, váhavě, neochotně reagují na různé žádosti z hlediska dozoru ze strany Evropského parlamentu. Parlamentní kontrola eh, eh, prováděcích aktů. To je hlavně vlastně ta výkonná pravomoc, protože akty přenesené pravomoci to je spíše legislativní činnost. Obecně eh, národní orgány mají na starosti provádění těch orgánů. Takže kdo vlastně kontroluje ty prováděcí akty? Eh, z výzkumu eh, vyplývá, že 50-60 všech exekutivních kroků na evropské úrovni jsou prováděcí akty. Takže je velice důležité se podívat, kdo kontroluje provádění eh, akty. Eh, parlament a rada vlastně kontrolují pouze ultra vires, mohou pouze říci, ale komise eh, to ani nemusí respektovat, mohou pouze říci, že určitý prováděcí akt vlastně překročil pravomoci Eh, komise. Členské státy jsou ty, kterým je svěřena kontrola prováděcích aktů. To vychází z logiky, že členské státy jsou ty, které vlastně primárně odpovídají za provádění evropského práva. A tady vlastně máme eh, vlastně eh, poradní a přeskumné postupy, to vyplývá z nové komitologie, ale to není parlamentní kontrola, protože tyto, tyto výbory, které takto vznikly, to jsou, to jsou lidé z Eh, vnitrostátních z národních vlád a eh, vůbec to nemá nic společného s kontrolou Evropského parlamentu. A potom článek 291, tady stále ještě zbývá reziduální pravomoc eh, rady schválit prováděcí akty za situace, kdy rada bude mít nějaké lepší expertní znalosti než komise. Neumím si představit, v jakém oboru by to mělo být, ale tyto pravomoce, tedy schválit prováděcí e, akty, to rada do jisté míry má. Kdo by kon- měl kontrolovat ty, o tom vůbec vlastně není napsáno nic. Členské státy vlastně říkají, že co se týče kontroly prováděcích aktů, by měly být svěřeny národním parlamentům. Ale ty mohou uh, účinně kontrolovat jenom individuální eh, vstupy a ne vlastně to kolaborativní rozhodování na evropské úrovni toho rozhodnutí. Proto také eh, se mezi eh, právními e-, experty, experty o tomto mluví. Stručně Eh, otázky pro ústní a eh, písemné zodpovězení. To je někde vlastně eh, mezi klasickými, klasickými nástroji, těmi punitivními a spíše ex ante nástroji. Tady ten problém je ten, že ze smlouvy nevyplývá vlastně žádná povinnost rady odpovědět na písemnou otázku. Eh, rada od 70. let více méně eh, odpovídá na veškeré dotazy parlamentu, má to i v jednacím řádu, ale toto právo ve smlouvě zakotveno není. A buď před, eh, Eh, předseda eh, Evropské rady v roce 2009, eh, pan Rompuy, se rozhodl, že bude odpovídat na otázky Evropského parlamentu, ale odpovídal se pouze ze svých kroků, ne za celou radu. Co se týče těch otázek, ty jsou většinou ad hoc. Ty vlastně více méně pocházejí od eh, menšinových parlamentních stran, mají nízký práh a hledáme-li silné politické propojení mezi eh, parlamentem a komisí, kdy komise vzniká z těch hlavních stran parlamentu, tak tam není velká ochota tento nástroj využívat. Eh, je to nástroj spíše menšinových stran, ale v budoucnu bude stále důležitější. ve shrnutí, jaké vlastně eh, nabízíme řešení eh, těch eh, výzev parlamentní kontroly vůči komisi. Veškeré výkonné pravomoci by měly tedy být svěřeny Evropské komisi, tak abychom měli jeden, jeden jedinečný výkonný orgán na evropské úrovni, to by byla komise s jasně nastavenými výkonnými kompetencemi. Tím pádem by eh, kontrola ze strany parlamentu byla mnohem účinnější. Problém ovšem spočívá v tom, že bychom ani nemuseli měnit model rozhodování, který máme, který je víceméně konsenzuální, kdy v různých fázích legislativního a politického cyklu vlastně je propojený. Eh, takže to bude složité, i když by veškeré výkonné pravomoci by byly svěřeny výlučně komisi a nikdo jiný by evropské právo neprováděl. I přesto bude obtížné eh, účinně provádět kontrolu. Eh, proto také, a není to nic nového, parlament toto provádí eh, již déle. kdy vlastně řídí ten dozor a snaží se Eh, snaží se kompenzovat eh, ty nedostatky těch klasických nástrojů, kdy se učí z toho procesu a eh, snaží se přicházet s novými nástroji. A já <clears throat> závěrem chci nabídnout dva příklady tohoto řídícího dozoru. Za prvé monitoring a provádění politických priorit a legislativního programu, to je vlastně utváření pořadu jednání, řekněme, nebo legislativního procesu. Na to existují různé postupy. Parlament má strukturální dialog na téma pracovního programu komise, který parlament takto může ovlivňovat. Potom debata o stavu Unie, slyšení eh, komisařů, společné prohlášení, což je nový nástroj od roku 2016, dohoda o lepší legislativě, všechny tyto postupy pomáhají parlamentu aktivně utvářet eh, plán práce komise i Evropské rady, který stále intenzivněji po komisi chce, aby provedla určité kroky. Takže je to opravdu důležité. A potom hodnocení komise ze strany komise. Oliver hovořil o tom problému eh, vytváření politik na základě hodnocení dopadu který komise e, podporuje. Ten problém zde, a Olivier o tom také hovořil, e, když e, existuje nějaké odborné řešení, které je prezentováno jako nejlepší řešení, tak je zatím vždycky nějaký politický zájem. A mnoha, mnoha hodnocení dopadů komise prezentují různá řešení a vyberou jedno řešení, které třeba Eh, prezentují jako nejlepší, ale eh, nemusí být technicky nejlepší, někdy je nejlepší pouze politicky. Takže by eh, hodnocení dopadů by měl také provádět parlament, aby zjistil, jestli ta prezentovaná takzvaná nejlepší řešení jsou skutečně těmi nejlepšími řešeními a jestli nejde o pouhou politickou volbu, politické rozhodnutí. Takže je důležité toto nenechat pouze na kontrolách ex post. Eh, prováděcí zprávy, které vznikly od roku 2008, jsou také důležité, protože ty se týkají provádění v členských státech, nezastavují se tedy na úrovni EU, na úrovni komise, ale také nám poskytují mnoho informací, eh, které se parlament může dozvědět o provádění v členských státech. Z toho všeho vyplývá, že to, to vlastně všechno pouze doplňuje ty klasické nástroje eh, dozoru, ale je to nezbytné, aby byly účinnější. Děkuji a nyní dám slovo panu Milanu Remačovi, který prezentuje studie EPRS. Také vás poprosím o maximální stručnost. Děkuji, paní předsedkyně, já se pokusím opravdu být co nejstručnější. Takže nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce Breso za to, že kontaktovali EPRS a požádali nás o studii v tomto smyslu a také děkuji za veškerou nápomoc, kterou nám poskytli během výzkumných eh, fází. Já bych se chtěla zaměřit na hlavní otázky, hlavní metodiky a hlavní závěry této studie. Chci říci, že tato studie se nazývá Parlamentní dohled nad Evropskou komisí provádění ustanovení smlouvy. Ten název sám o sobě v podstatě eh, omezuje obsah studie. Zaměřujeme se v té, na této studii, eh, v této studii pouze na dohled nad Evropskou komisí a vycházíme pouze ze smluv. Tato studie byla dokončena v červenci 2018, protože tam vlastně byly taková tři hlavní omezení. To první bylo to, že za prvé zde bylo omezení metodické, to znamená, díváme se pouze na specifické akty, to znamená provádění e, smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie. Navíc, eh, kromě těchto právních ustanovení těchto smluv, jsme tam ještě Eh, přidali další dokumenty, které vlastně mají právní charakter. A to je také všechno v této analýze. Tyto dokumenty jsou zejména interinstitucionální dohoda o lepší právní úpravě, dále rámcová umluva mezi Evropským parlamentem a komisí a samozřejmě jsme se rovněž dívali i na procesní stránku věci, to znamená jednací řád Evropského parlamentu byla ta hlavní um, zdroj. Uh, Rovněž se díváme i na další dokumenty, například interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni. Druhé takové hlavní omezení této studie bylo to, že e, se zaměřujeme pouze na e, události, k nimž došlo po roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, Ehm, protože to tedy neměla být nějaká historická studie, ale spíše stát, stávající analýza stávajícího statu quo, takže máme tam mnoho kvantitativních údajů plus určité kvalitativní nebo mnoho kvalitativních, respektive je tam tedy hodně kvalitativních údajů eh, podpořených i kvantitativními údaji a zaměřujeme se na stávající situaci. V některých případech se však díváme i na eh, případy, k nimž došlo ještě před tím rokem 2009, ale to tam zmiňujeme pouze okrajově nebo na ilustraci třeba toho, jak ty postupy vypadaly dříve. Třetí takové hlavní omezení v naší metodice je spojeno s určitými oblastmi, v nichž Evropský parlament může vykonávat své eh, pravomoci dohladu. Eh, náš čas na přípravu studie byl omezen, takže se souhlasem zpravodajky jsme se zaměřili na deset hlavních oblastí, to znamená volební věci, vyslovení nedůvěry a vyslovení nedůvěry vůči jednotlivému komisaři a tak dále. Hlavní zdroj našich eh, údajů pro tuto studii byly veřej, zveřejněné dokument, veřejně dostupné informace, to znamená internetové stránky Evropského parlamentu, Rady, Komise a také Evropského soudního dvora. Ale pak ještě další zdroj, možná ještě důležitější, byly informace obdržené od všech příslušných orgánů Evropského parlamentu z většiny, a z většiny generálních ředitelství, které mají k dispozici ty Takže GŘ prezidentství, GŘ IPOL, GŘ Expo, právní služby a další. Takže všem těmto generálním ředitelstvím a útvarům bych chtěl poděkovat za spolupráci a za údaje, které nám poskytly. A teď tedy si eh, bych rovnou možná přeskočil k závěrům naší studie studie v zásadě posuzuje provádění eh, ustanovení smluv. Máme zde dvě hlavní kritéria. Za prvé intenzita eh, parlamentních jednání a za druhé dopad. Co se týče intenzity, tam říkáme, jak často parlament využil své jednotlivé výsady, kontroly v období 2009 až 2018. To znamená, my jsme vlastně zjišťovali, jak, jaká je frekvence těch využívání těch jednotlivých možností a za druhé také um, posouzení dopadu na činnost komise, na to tedy, jak komise reaguje na ty výsady parlamentu. Máme tam buď tedy eh, kritérium nebo míru nízká intenzita, až vysoká intenzita. Pokud je tam nízká intenzita, ještě to neznamená, že činnost parlamentu je nedostatečná v určité oblasti, protože také je nutné říci, že některé pravomoci jsou časově omezené, třeba jsou to otázky, které se týkají voleb. Na druhé straně třeba, když jsou zde třeba otázky legislativních aktů nebo delegovaných aktů, tak tam jsou zase vlastně určité eh, jiné lhuty nebo jiná časově, časově jiné podmínky. V některých věcech jsme neměli k dispozici dostatek informací. Například tam jsou ty interpelace, ty mm, méně důležité a ty důležité minor a major. A také třeba v některých věcech jsme neměli informace, které se týkaly třeba eh, té možnosti question time. Také se ukazuje, že je zde určité omezení dopadu právě využití pravomocí Evropského parlamentu či komisi v některých oblastech a v některých případech, kdy došlo vlastně, kde vlastně Evropský parlament v podstatě neměl možnost více ovlivnit výsledek. I když jsme eh, nedospěli k názoru, že aktivita parlamentu je nízká, je zde několik oblastí, která, by si vyža, která si žádá více pozornosti Evropského parlamentu, nebo také možná širší diskuse mezi Evropským parlamentem a jinými orgány. Jako příklad bych uvedl schválení nařízení o e, práva parlamentu o dohledu Nakonec bych ještě, bych ještě řekla rád několik příkladů, které podpoří má eh, mé dohody. Takže například některé ty prerogativy se používají pouze omezeně, například eh, ta výsada ohledně voleb nebo ohledně slyšení, což také má eh, i vliv na dopad. Za druhé, Některé z těch výsad, kontroly, které nejsou omezeny v čase, nebyly využity buď vůbec, anebo nebyly využity dostatečně. Například možnost žádat nebo možnost vyslovit nedůvěru v jednotlivého komisaře a žádat jeho odstoupení. Za třetí bych chtěl ještě poznamenat, že je zde poměrně vysoký práh pro eh, využití některých těch výsad na, pro planární eh, subjekt, což omezuje možnost, eh, tu, například tedy to je tato možnost vyslovit nedůvěru. Tady vlastně by to vyžadovalo opravdu vysokou spolupráci všech politických frakcí, aby ta možnost vyslovit nedůvěru mohla být využita. A nakonec bych ještě chtěl říct si, poslední poznámku, takzvané vyšetřovací výbory a takzvané zvláštní výbory zatím ještě třeba nemají možnost eh, předvolávat eh, svědky Eh, nebo nemají možnost eh, žádat někoho, aby opravdu předložil um, nějaké podklady nebo dokumenty, což také omezuje jejich eh, možnosti. Nakonec bych ještě chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří nám poskytli svou pomoc a kteří nám také poskytli podkladové informace. Děkuji. Velice děkuji za tuto prezentaci, děkuji za všechny prezentace a teď máme k dispozici asi 10 minut na mm, diskusi, aby pak ještě naše tři mm, mluvčí měli možnost na to reagovat. Takže Ramon, Richard, Elmar, pan Vězovský. Takže Ramon byl první, takže chce... No, buď, buď můžete položit jako první otázku, nebo to můžete schrnout, vyberte si. Ramone, prosím. Mm, ano, děkuji, takže já bych nejprve chtěl poděkovat našim třem odborníkům a dovolte mi několik komentářů, které se týkají právě eh, výsad, eh, kontrolních výsad parlamentu. Takže za prvé, co se týče těch vyšetřovacích výborů, eh, takže už mnoho let vyšet, vlastně vyjednávám ohledně těch pravomocí těchto vyšetřovacích výborů s radou a komisí. A musím vám říci, že navzdory tomu, že zde článek 226 smlouvy, který říká, že Evropský parlament může vznést iniciativu, tak vlastně se nám nepodařilo dohodnout se na, o nějakém systému, jak tedy mm, má parlament eh, eh, vlastně pokračovat. Myslím si, že i poslední odborník na to upozornil. To znamená, rada ani komise nám neumožňuje, aby parlament třeba si vyžádal nějaký dokument, aby, aby tedy nám byl dán k dispozici. Není tam to, ta, zakotvena tato povinnost. Navíc vlastně tam není ani možnost, aby, abychom opravdu eh, si vyžádali nějaké třeba jejich pracovníky nebo odborníky a aby oni měli povinnost se dostavit. Takže to jsou opravdu takové nedostatky, protože Ustanovení smlouvy dávají sice Evropskému parlamentu možnost eh, eh, zřídit vyšetřovací výbor, ale v praxi to eh, zatím není mm, takto prováděno. A přitom my potřebujeme takové podmínky pro tento dohled. Teď se objevují ještě další důvody, které mm, ozřejmují, proč je zapotřebí třeba zřizovat tyto vyšetřovací výbory. Měli jsme zde třeba ten výbor PANA kvůli Panama Papers, eh, také výbor, který, eh, nebo tento výbor rovněž eh, zkoumal. Pak tady vlastně byly i ty v minulosti ty vyšetřovací výbory třeba kvůli nemoci šílených krav nebo kvůli daňovým rozhodnutím v Lucembursku. Takže ty důvody zde jsou, ale ani rada, ani komise vlastně nechtějí, aby ty vyšetřovací výbory mohly opravdu něco vyšetřit. A teď tedy ještě, když hovořím o těch smlouvách, máme se článek 234, který eh, říká, že je zde také to právo vyslovit nedůvěru eh, vůči vlastně buď celé mm, celému kolegiu, ale rada by pak musela mm, navrhnout nová jména, takže vlastně není to ten pozitivní um, systém, jaký třeba naleznete v různých uh, národních parlamentech. A pak je tam ještě ta možnost eh, vyslovit nedůvěru pouze vůči jedinému komisaři, um, takže to vlastně opět oslabuje možnost eh, parlamentu dohledu mm, v této věci. Děkuji. Já bych chtěl také poděkovat našim třem odborníkům. Myslím si, že to velice dobře, ty přednášky, jak si se doplnily a ukazuje se, jak je to všechno složité a jak se také i ten systém vyvíjel za poslední roky. Není to nic statického, je to systém, který se neustále mění. Takže možná teď tam jsou takové určité, určitá zablokování, na která třeba upozornil Ramon, ale myslím si, že postupně se ten systém bude dále vyvíjet. Naši odborníci vyslovili určité obavy, ale já na to mám trochu jiný názor. Za prvé to, že tedy bylo řečeno, že komise je vlastně, já chtěl bych říct, že komise je pouze součástí exekutivy, pak je zde ještě také rada nebo další. Evropská rada identifikuje strategické priority a dává na stůl program. Někdy vlastně se tam ty věci dostávají z těch vnitrostátních programů na tu evropskou úroveň, ale není to taková ta běžná každodenní exekutiva. Jinak je to komise. Komise dělá takové ty běžné věci, provádí, má ty všechny ty prováděcí opatření a je to taková ta běžná každodenní exekutiva. A nejvyšší exekutiva je eh, komise a předseda komise. Herman van Rompuy, předchozí předseda Evropské rady, jednou řekl, že Evropská rada je sice um, takový transformátor um, nebo elektrárna, ale není to vlastně připojeno na zdroj. Takže já tady v tom nemám tak velké obavy, jako byly vyřčeny. Pak jsou tam ještě některé drobné věci, které se týkají i našich kontrolních opatření. My máme celou paletu kontrolních opatření, která se postupně vyvinula, takže zde třeba, já třeba, mě třeba tak neznepokojuje to, že vlastně jsme třeba nemuseli, nebo že jsme nevyužili to vyslovení nedůvěry, protože třeba v tom případě, kdy se nám tam nelíbil některý ten komisař, tak on vlastně rezignoval ještě předtím, než eh, byl ustanoven. A chci říci, že eh, opravdu pro Evropský parlament eh, a, pardon, chci říci, že v mnoha členských věcí to také není tak časté vyslovovat nedůvěru. Třeba v mé zemi se to stalo pouze jednou, takže demokracie je v tom, že můžete něco učinit jako parlament a vláda tedy tomu musí věnovat určitou pozornost. Je tam určitý princip jakýchsi re- rezervovaných pravomocí. Některé pravomoci máte k dispozici a můžete je použít a to je, to samo o sobě je důležité. také je tam určitá pravomoc rozpustit parlament a mít nové volby. Víme, že v některých zemích to je, třeba Norsko, myslím, že ve Švýcarsku také, eh, pardon, ve Švédsku, eh, v Německu. Je to poměrně obtížné, tato možnost, a myslím si, že to tam eh, se použilo pouze jednou. Takže hodně často vlastně nemusíte úplně vypisovat nové volby, můžete vládu změnit nějakým jiným způsobem. Je pravda, že nemáme zvláštní pravomoci, které by se týkaly e, těch prováděcích aktů, ale stejně e, to stejně spadají do takových těch obecných e, pravomocí kontroly. Například můžeme podat otázku, která se toho týká, nebo si můžeme povolat komisaře, aby nám vysvětlil nějakou tu věci. Také třeba tam může být nějaká pozdržená platba, která s tím souvisí, která plyne mm, do rozpočtu nebo z rozpočtu. Třeba opět, když to porovnám s jinou situací, třeba ve Francii, ve Francii vlastně mnoho věcí není kontrolováno parlamentem. Myslím si, že třeba zde máme v mnohých ohledech větší pravomoci než vnitrostátní parlamenty. Samozřejmě je tam ještě mnoho věcí, které by mohly být zlepšeny, ale neřekl bych si, že třeba toto je nějaké zásadní pochybení. A pak máme ještě jednu takovou filozofickou eh, otázku, kterou snesl eh, pan Kosta. Říkal, že vlastně někdy je tam určité technické řešení a pak politické řešení. Já bych to možná eh, mohl formulovat, ale úplně jinak. Je tam určité napětí mezi koncensuální, mm, mezi snahou tedy dosáhnout koncensu v politice a na druhé straně je zde tedy mm, dosáhnutí eh, rozhodnutí na základě nějakého hlasování. Já si myslím, že Evropská unie je takovým hybridem, protože v mnoha věcích třeba na radě se rozhoduje konsensuálně, tam je, ty, tam je tím nejvyšším um, Prahem je tedy ta kvalifikovaná většina, když to v, ev- v Evropském parlamentu rozhodujeme většinou, prostou většinou, ne vždy. A na komisi, komise je tedy kolegium, je to vlastně taková určitá permanentní koalice, tam jsou vždycky socialisté, EPP, liberálové, někdy ještě další. Není to tak, že v komis, komise by byla nějak eh, majoritárně založená je to taková určitá permanentní koalice, která vlastně zůstává a vždycky rozhoduje konsensuálně. Jenže pak se změnil ten systém eh, právě kvůli těm eh, špičkovým kandidátům. Najednou vlastně se to trochu přeměnilo eh, k takovému tomu majoritárnímu systému, takže teď je to takový hybrid. Na jedné straně koncensuální, na druhé straně ten majoritární. Eh, takže na radě to vlastně původně měl být konsensuální systém a eh, na komisi a v Evropském parlamentu vlastně se to všechno jak se má jak si vyvažovat. Tyto styly by se měly navzájem vyvažovat. No a vzhledem k současné fázi evropské integrace mm, máme zde vlastně silné státy s vlastními rysy, s vlastní politikou, s vlastními systémy, takže možná ano, vlastně ten systém se postupně vyvíjel k tomu systému většiny. Eh, špicen kandidát, ten silnější pravomoci pro parlament. Ale stále ten systém ještě zůstává hybridní. A já bych to nějak nedramatizoval, to, že je to hybridní systém. Děkuji, nyní Elmar Brok. Děkuji. Já neznám žádný dem, eh, demokratický systém, kde eh, neexistují hybridy, eh, akorát se velice mezi sebou liší. Já si myslím, že nejlepší kontrola je, když má výkonná pravomoc strach. To je z politického hlediska. Jak zorganizovat strach? Protože když mám strach, tak se chovám slušně. A proto musí existovat možnosti, aby ten strach čas od času eh, tedy byl zřejmý, aby byl cítit. A to hlavní, a to je hlavní zbraň Evropského parlamentu, které se komise nemůže bránit. A je to jediná výjimka, kdy komise sama eh, vlastně dala na útěk, formálně ne, ale my bychom si měli eh, nějakým způsobem rozmyslet, rozmyslet, jak tuto Eh, zbraň učinit skutečně tedy palby schopnou. A za druhé, hned od počátku je důležité v tom procesu špicen kandidátů, eh, aby eh, neměla komise více moci než národní parlamenty. Já jsem proti návrhu Eh, návrhu eh, španělského kolegy eh, vlastně odvolávat komisaře. Teoreticky je to chytrá zbraň, ale vzhledem k tomu, že tady nemáme žádnou silnou většinu a má, ty většiny se tady přelévají a komise také musí být někdy z malých stran, tak ti mají velice velice malé schopnosti se bránit, proto ta situace by byla někdy spravedlivá, někdy ne. A pro, Proto myslím, že eh, předseda komise, který, který je volen parlament, eh, ten má si myslím už jaksi dostatečné varování a jeho kroky jsou korigovány. Myslím, že když jsem tedy o tom tak přemýšlel, eh, máme tady otázku provádění právních aktů. A E, to se nezbytně úplně nedařilo, i když máme parlamentní práva e, kontrolovat tedy e, akty přenesené pravomoci a akty prováděcí pravomoci, ale moc se nám to nedaří. I po Lisabonské smlouvě to stroskotává a proto si musíme říci, že se musíme mnohem více snažit, abychom si vyžádali eh, ta eh, práva na zpět vzetí, na, na eh, vlastně navrácení prostředků. A to není jenom rozpočtová kontrola. Ta kontroluje, jestli se peníze vydávají smysluplně. bylo, bylo by dobré, aby spravodaj, eh, aby spravodaj eh, i po té, co odevzdá tedy svou práci, eh, byl ještě další tři, čtyři roky odpovědný za provádění onoho právního nástroje, co z něho vzešlo. A to <clears throat> by velice pomohlo. My nemáme vlastně žádnou prováděcí kontrolu. Kdybychom ji zavedli a něco takového měli na stole, tak bychom eh, se mohli na komisi mnohem více tlačit, aby byla činná, než to, co vyplývá ze smluv. A na druhou stranu se shoduji se španělským eh, kolegou, to je otázka, to je otázka eh, práva na vyšetřování, to je klíčové otázky. Právě v systému, kde to provádění vlastně je v rukou členských států nebo regionů. A provádění vlastně eh, víceméně Evropská unie jako taková na starosti nemá. Já to považuji za správné, ale kontrola eh, vlastně eh, se neprovádí a někdy, někdy to vyplyne na povrch, že tedy ty peníze se vyhodily a členské státy, nebo někdo si tam mne ruce, že se jim hodili a my proto musíme mít právo vyšetřovat a to jde pouze, jak řekl kolega, kdybychom měli tedy eh, právo povolat tedy svědky a eh, využít také trestně právní eh, nástroje, tak jak to je vlastně v rámci vnitrostátního práva. Tak, aby bylo možné si zcela povinně zvát svědky, eh, a to i z vnitrostátní úrovně, lidi, kteří skutečně odpovídají za provádění. A eh, i by tedy eh, vznikl ten strach na ten příslušných místech a my bychom měli mnohem lepší pravděpodobnost něco zjistit. A my jsme kolikrát pracovali Eh, pracovali eh, na, na, tom, eh, na tomto, ale vždycky to stroskatalo, protože je to obrovská otázka moci. A přesto bychom se měli pokusit tady si, si zajistit tuto kontrolu vyšetřovací, než jak se nám to do, povedlo doposovat. Děkuji. Pan Ujezdovský. Děkuji všem expertům za jejich prezentace a mám otázku na pana profesora Kostu. Eh, týká se to jiných aspektů vztahů mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Hovořil jste o kontrolní funkci a já se chci zeptat na vliv parlamentní většiny v Evropském parlamentu na program komise a na politickou aktivitu komise během legislativního období. Buď eh, my máme zkušenost s kontrolou, ale také s vlivem parlamentní většiny na ehm, program Evropské komise. Mercedes, chcete hovořit teď nebo až po expertech? Je to na vás. Teď děkuji. My máme mám málo času, takže řeknu jenom pár slov v reakci na to, co tu zaznělo. A také po tom, co řekl pan Korbet. Je pravda, že tento systém parlamentní kontroly eh, vůči eh, komise a provádění aktu obecně se nachází mezi dvěma póly, třeba ústavní e, systém švýcarský, kde řadu e, let e, má Švýcarsko tento majoritní systém na spolkové úrovni, protože v tak složité situaci, jako je situace Evropské unie, udržovat tuto technickou stránku může být důležité z pohledu parlamentní kontroly. A, ale taky existuje určitý ta, tý politický, historický vývoj, který nás vede e, k daleko političtější kontrole nebo političtější Eh, vazbě mezi parlamentem a komisí, konkrétně třeba ta otázka špicen kandidátu a podobně. Ale tyto obě formy kontroly jsou důležité a je třeba je zachovat, protože Evropská unie je stále ještě jakýmsi hybridním eh, celkem, třeba příští změna smlouvy nás zase posune jinam, ale prostě eh, tak vypadají v současné době ty modely, a jednou si budeme muset vybrat buď model Spojených států, nebo spíš ten prezidentský model, jak říkal pan Kosta, nebo model, který by se víc blížil konfederaci, kde role eh, menšin a většin by byla méně výrazná nebo by se stírala. Každopádně myslím, že v práci, kterou budeme realizovat, Eh, tak by bylo dobré soustředit se na takzvaně vertikální kontrolu. To si myslím, že je důležité. Byl by to kvázi spolkový systém, zdůrazňuji kvázi, protože nejsme federací, ale eh, byla by to otázka vztahu s národními a regionálními parlamenty a Evropským parlamentem, čímž by se zefektivnila kontrola složitosti všech těch nástrojů, které přijímáme, proto aby výsledky odpovídaly našemu očekávání. Je to v zájmu nás i v zájmu národních parlamentů a regionálních parlamentů. A beru na vědomí pozvání pana Kosta, který hovoří o předávání pravomocí agenturám. A říká, že ta tendence zbavovat se vlastních kompetencí ve prospěch eh, takzvaně technických agentur, úřednických orgánů. To je pravda a z právního hlediska to věci komplikuje. Kontrolovat eh, technický orgán je složitější než politický orgán, nicméně těmto orgánům, technickým orgánům dáváme politické pravomoci, mm, volba parametrů a, a, a, a podobně. To je to takové, že pak je taky musíme kontrolovat, ale e, je to téma, které e, by si zasloužilo víc než jenom obyčejnou zprávu. A při příští legislativním období bychom se měli tomuto věnovat. Téma je to opravdu složité a je o to důležitější, abychom se nad tím vážně zamysleli vzhledem k nekonečnému počtu nástrojů a agentur, eh, kterými jsme se v průběhu let vybavili. Takže tolik z mé strany a děkuji a vracím slovo našim expertům. Samozřejmě, bohužel, nemáte všechny čas, který byste si přáli, takže prosím, pan Kosta. Já budu stručný. Co se týče kontroly, myslím, že kontrola jako taková parlamentu činí problém. Časový problém pro poslance, někdy problém eh, kompetentnosti, když je to příliš technické, problém motivace žádný, parlam, eh, žádný poslanec nemá chuť trávit dny listováním v dokumentech eh, z komitologie a zasype parlament dokumenty, které nikdo nikdy nebude číst, to tež národní parlamenty. Třeba kontrola národních parlamentů vzhledem k subsidiaritě, velmi málo parlamentů to umí a, a má chuť dělat a taky proto nebyli voleni. Ale jedna eh, dobré řešení by bylo prostě zadat tuto práci práci s právním eh, a administrativním pracovníkům, kteří eh, jsou na to školeni a eh, poslanci by je pouze, jak se na ně dohlíželi. Tak to bude časem potřeba. Co se týče otázky vlivu Evropského parlamentu, já si myslím, že vliv byl mimořádný na začátku volebního období, kdy docházelo k formování programu legislativního období a ta dohoda mezi socialisty demokraty, liberály, EPP mm, a tak dále. Dále ten vliv v průběhu legislativního období mi připadal nepříliš přesvědčivý a tady kolega dal daleko více podstatných informací k této věci a myslím si, že to je slabinou Evropského parlamentu ve stávajícím složení, aby eh, byl parlament v komisi slyšet. Eh, včera předseda Tajány byl v kolegiu, eh, byl v, eh, v Evropské škole při otevírání dalšího akademického roku a příště, že výzvou bude právo legislativní iniciativy a o to asi půjde. Je Velmi stručně, abych s panem Kolbetem teda souhlasím, Evropská rada Eh, celou řadu strategických rozhodnutí eh, musí přijímat, ale možná bychom na to měli pohlížet tak, jak ta, tento průběžný požadavek eh, na komisi, do, do jaké, kolik prostoru to nechává Eh, Evropskému parlamentu, eh, protože celou řadu věcí vlastně musí dělá rada a to vyvolává eh, určitou potřebu vývoje v rovnováhy moci. A co se týče vertikální kontroly, jak o tom hovořila paní Breso, naprosto souhlasím. Je to přesně ten aspekt, který nám chybí v tom exekutivním federalismu. Třeba Hodně se hovoří o kondicionalitě právního státu, víceletém finančním rámci a podobně. Přesně, my vidíme implementaci programu na národní úrovni, s tím, že třeba jsou nějaké nedostatky ve státní správě, některé jsou docela i závažné a je to otázka efektivní eh, státní správy a to je, myslím, tady taky velmi důležité. Já taky velmi stručně bych reagoval na to, co říkal pan Brok ohledně strachu. A já si myslím, že v té mé studii několikrát se hovoří ne o strachu, ale o hrozbě, kterou um, cítí poslanci a, a, a a za druhé bych řekl jednu věc ke špicným kandidátům. Zdá se, že tento postup byl použitý pouze jednou. A teď po druhé. A už před několika týdny předseda Tusk řekl, přestože tu existuje tento postup, nesmí se zapomínat na pozici Evropské rady. Takže Myslím si, že tam by měla být nějaká spolupráce, politická spolupráce, politická diskuze mezi Evropským parlamentem a Evropskou radu, radou, aby nedošlo k tomu, že parlament bude odmítat všechny návrhy rady, dokud eh, rada nenavrhne eh, toho špicn kandidáta, kterého si parlament představuje. Děkuji. Děkuji vám velice. Myslím, že to byla velice zajímavá rozprava a do zápisu bych eh, řekla, že bychom měli podpořit příští zasedání v příštím eh, legislativním období, tak by eh, na začátku měla znovu se konat takováto diskuse o smlouvách a mm, hlavně se domnívám, že ten eh, mm, velký problém, o kterém nikdo ne, nemluví, je také eh, role eh, rady a často kontrola Eh, parlamentu vůči komisi, nedostatek času, to, že eh, spoluzákonodárci ne vždy předkládají výsledky v stejném časovém rámci, to je další výzva. Takže děkuji vám, děkuji vám mnohokrát a chci vás poprosit, eh, profesor Post, Kosta a paní Kručová, můžete nám poslat nebo předat vaše Eh, slajdy, abychom je mohli taky dát na web, protože tu studii tu my máme, děkujeme a mm, tím končím eh, tento bod na programu. A nyní zpráva Alena Lamasura o implement, provádění ustanovení smlouvy týkající se posílené spolupráce. Máme tu taky dva experty, profesor eh, dr. Wolfgang Wessels Eh, on eh, z, z Kolínské univerzity, a máme jeho životopis a Karsten Gerard z katedry mezinárodních vztahů EU a diplomatických studií College of Europe z Brook. Takže, eh, nevím, krátký úvod ze strany Aléna a potom experti. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji oběma profesorům a eh, oceňujeme kvalitu dokumentu, který nám předali a který teď okomentují. Jenom chci připomenout, že parlament si přál udělat zprávu o provádění eh, posílené spolupráce, abychom zjistili, jestli na základě eh, zkušeností, které jsme začali získávat za celých šest eh, zesílených spoluprací, zda tato forma spolupráce může sloužit v dalších oblastech po politiky a, a sdílené eh, odpovědnosti mezi EU a členy, aby, že bychom zjistili, že některé členské státy chtějí dosáhnout společných výsledků a jiné příliš eh, se nechtějí zapojovat, minimálně ne v první části, první fázi. A pokud je tomu tak, jestli bychom nemohli udělat jakýsi typizovaný Eh, statut eh, zesílené spolupráce a soubor otázek, politických otázek, které se musí vyřešit při zavedení té eh, zesílené spolupráce, protože smlouvy jsou poměrně mm, nepřesné, co se týče fungování posílené spolupráce a podmínek, v nichž tyto spolupráce lze provádět a témat, kterých se může týkat a e, je třeba a, a, jako, a uvést e, opatření vůči zemím, která se nezúčastnění, ale v tom fungování rozhodovacího procesu, administrativní organizace, parlamentní kontroly, soudní kontroly, případně financování operativního rozpočtu e, k tomu smlouvy nic neříkají. A proto, abychom tuto zprávu vytvořili, tak jsme se chtěli informovat o tom, co se dělá jinde, třeba ve spolkových systémech, kde existují vždy postupy, které umožňují na nižší než spolkové úrovni organizovat spolupráci mezi těmi jednotlivými úrovněmi, i když třeba všechny eh, mm, složky té federace se toho neúčastní. A pak potřebujeme expertízu a posudek, co možná eh, nejobjektivnější ohledně posílené spolupráce, jak byla eh, praktikována od začátku Lisabonské smlouvy. My jsme už z vaší iniciativy, paní předsedkyně, uspořádali jedno slyšení, kde jsme vyslechli zástupce všech tří institucí a nyní eh, tedy je to slyšení význačných akademiků, které nám umožní pokročit. Děkuji, Aléne. Takže by začal pan profesor Vesels. Prosím, paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci. Eh, já bych rád eh, použil takový starý tradiční univerzitní styl, eh, kterému všichni rozumíme. My jsme výzkumníci. A tady to platí zvláště. Myslím, že mnozí z nás zde mají dlouhé zkušenosti s těmi otázkami, o kterých jste právě mluvil. Některé eh, země chtějí tedy eh, pokračovat, mají nějaké problémy a chtějí je řešit a tak vlastně eh, hledají určité skupinové řešení problému. A Mimochodem, eh, možná, že si vzpomenete na eh, zprávu Tindemance ze 70. let. To byla docela zajímavá zpráva, eh, která se týkala evropského mechanismu stability, kdy vlastně vznikly ty hlavní problémy, hlavně dilema, jestli vlastně nějaký, nějaké země mají postupovat v určitém rámci EU, i když ne všichni chtějí, nebo mohou, nebo jsou schopni přispívat a zároveň by vzniklo nějaké komunitární právo, které nebude součástí aký komunitér. A tak vzniklo dilema eh, mezi těmi, kteří jsou eh, pro toto skupinové řešení problému a mezi těmi, kteří Eh, jsou spíše pro komunitární ortodoxy A já to neříkám negativně, to je potřeba pochopit. A to zkoumání eh, vaše předsedkyně a váš zpravodaj nás požádal, eh, abychom našli nějaký standardní rámec. Myslím, že o tom jste mluvil, že chcete zjistit, jestli existují nějaká pravidla a postupy, které by bylo možno použít pro všechny, a která by se nemusela po každé vymýšlet nově. Eh, takže to by byly nějaké satelitní smlouvy mimo eh, rámec eh, komunitárního práva, abychom nemuseli vymýšlet nové vzorce. To fiskální kompakt, ku příkladu, je velice chytrý způsob, jak vlastně postupovat, ale je to mimo smlouvy. A e, jednou e, z možností je využít evropské instituce, e, využít pomoci komise a třeba to všechno za kontroly Evropského soudního dvora a stanoviska vydaného Evropský, Evropským parlamentem. Evropské instituce ale také mohou představovat určité překážky, limity, protože pro členské státy mohou vytvářet takové překážky navíc. Eh, takže já stručně pohovořím o něčem, o čem bude hovořit kolega Karsten. Eh, po dlouhé době eh, tedy začala fungovat posílená spolupráce, ta vznikla už ve smlouvě amsterdamské, ale prozatím nebylo příliš mnoho příkladů jeslího, jejího využívání. Karsten vám poví více o těch případech, kdy se využila a myslím, že obecně Obecně ten problém spočívá v tom, že se flexibilita EU e, používala různým způsobem, že vlastně e, řešení e, měnové krize se také dělalo mimo rámec smluv. To má určité důvody, které lze vysvětlit, ale je důležité to říci. A je tady také nízká viditelnost posílené spolupráce a co eh, máme, co, má, co je teď viditelnější, o čem se více hovoří, to jsou postupy PESCO. Také si můžeme říci, eh, co vlastně vyplývá, jaké zkušenosti máme z využívání PESCO, eh, co vlastně by vyplývalo z využívání posílené spolupráce v rámci kontextu smluv. A teď tady vlastně máme dvě části právní světa a reální světa. Teď dám slovo kolegovi, kolegyni. Prosím, prosím, skončil jste? Aha, my, my budeme hovořit v tandemu. Děkuji, profes, pane profesore Vesle. Ano, my jsme rozdělili tu analýzu do dvou e, částí, právní svět, reálný svět a asi stojí za zmínku, že naše e, studie byla vlastně e, doprovozena hloukou studií EPRS o strukturách e, vládnutí a e, rozpočtech financování těch stávajících produktů. My jsme v prvním kroce se e, zaměřili na tu právní stránku a je potřeba si uvědomit, že existují různé fáze procesu posílené spolupráce a vždy jsme se snažili identifikovat eh, tedy ehm, úzká místa, eh, takové ty kerbery a tak dále. A já chci poukázat na dvě hlavní pozorování, která by mohla posloužit i když bychom na moment eh, vlastně pominuli ty neslavné výsledky posílené spolupráce za poslední 20 let. Jenom když si přečteme ten právní text, je možné už sformulovat určitá očekávání. Ku příkladu podmínka eh, tedy eh, eh, poslední možnosti. Postupy, které vlastně vzniknou na základě legislativních postupů, které selhaly a proto se dlouhou dobu hovoří o právních aktech a posílená spolupráce je vlastně takový, taková vrstva navíc z hlediska časového. Co je důležitější ale, je pozorování, že hmotné a procesně právní limity té posílené spolupráce zjednodušují legislativní eh, akty, o které jde, směrem ke, spra- ke, ke eh, zvláštním legislativním postupům, na které potom dostane na starosti um, um, justice a vnitru které potom získá pravomoc schvalovat tu posílanou spolupráci v určitých fázích. A e, jsou tam různé, e, různé e, ovšem limity, jako třeba, že nesmí podrývat jednotný trh, vnitřní trh. A tyto výsledky analýzy právního textu vlastně ty se potom odrážejí i v, těch, v tom reálném světě. A konečně ten právní text, protože se o tom hovořilo i na posledním zasedání tohoto výboru a e, hovořilo se o tom také ve zprávě Broka z roku 2014, e, zpráva Pressl Brok, Eh, stojí tam, že Evropský parlament je rozhodnut plně provádět eh, ustanovení smlouvy o posílené spolupráci tím, že nebude souhlasit s žádnými novými návrhy posílené spolupráce, pokud členské státy nesaktivují zvláštní průchodovou doložku podle článku 333 smlouvy o fungování Evropské, eh, Evropské unie. A my jsme zjistili, že eh, v mnoha stanoviscích sformulovaných Evropským parlamentem v tomto směru tento požadavek se vyskytuje opakovaně. A analyzuje nejenom právní text, ale i rozsudky národních soudů které eh, se vyjadřují, že by to eh, vedlo k dalšímu eh, prodlužování toho legislativního postupu. A na základně, základě Lisabonské smlouvy ten zákon o integraci, který byl vlastně navazoval na tento rozsudek, pokaždé, co německý zástupce v radě souhlasí s aktivací této přechodové doložky, německý spolkový sněm dokonce i druhá komora eh, německého parlamentu eh, odsouhlasí s tímto přechodem kompetencí, s tou supranacionalizací eh, těchto postupů. A to ještě vlastně nebylo bráno v potaz pořádně. Když se podíváme na ten reálný svět a když se podíváme na ty účastenské členské státy, jasně vyplývá vlastně ta skupina eurozóny to jádro eh, členských států, které se vždycky podílejí na té posílené spolupráci, eh, ty se stávají pouze ze členů eh, eurozóny a mimo tedy daně z finanční transakcí pouze jediný stát patří do tohoto jádra a to je Bulharsko. A nikdo ze států střední a východní Evropy se vlastně Eh, nechce podílet na, eh, na eh, posílené spolupráci. Pouze těch šest zakládajících členů. A dále existuje periferie. Členské státy jako Spojené království, Irsko a Dánsko společně, společně s Polskem jsou považovány za periferii posílené spolupráce vzhledem k používanému opt-outu a e, je jasně vyplývá tedy z těch empirických materiálů ten francouzsko-německý tandem, to jsou dva největší e, členské státy, které jsou vždy součástí projektu posílené spolupráce, ale také byly, skupiny, byly součástí té skupiny, která to všechno iniciovala od samého počátku. Několik poznámek závěrem Eh, jak už naznačil profesor Vesl, a ty se týkají obsahu posílené spolupráce a jejich projektu. Co do posud tedy vzniklo? Tři ze čtyř a půl případů, protože ta daň z finančních transakcí se považuje za jenom poloviční případ, protože ještě není hotová, takže tři z těch čtyř případů eh, spadají do oblasti justice a vnitra, což se dá vysvětlit tou funkcí filtru, o níž jsem už mluvil. Všechny ty případy vlastně vznikly ze zvláštních legislativních postupů a v první fázi Evropský parlament eh, hrál tedy druhé eh, housle. zatím ještě nebyl aktivován článek 333.2. Eh, ze těch toto čtyř případů jsou pouze vlastně eh, možnosti řešit konflikt právní úpravy bez toho, aby se eh, to řešení institucionalizovalo na evropské úrovni a daň z finanční transakcí vlastně k tomu se tváříme negativněji, než jak se vyjadřovali experti zde v tomto výboru. V budoucnu nečekáme, že se podaří implementovat posílenou spolupráci v oblasti daní. A poslední všeobecná poznámka ode mě. Trvání posílené spolupráce vždy trochu závisí na tom, jak vlastně počítáme zahájení této spolupráce, ale průměrně vlastně 12 až 14 let od původní myšlenky eh, toho právního aktu až do vytvoření té eh, zvláštní skupiny států. To je potřeba vzít v úvahu, když třeba eh, porovnáváme posílenou spolupráci s dynamičtějším a spontánnější možností, jako třeba satelitními smlouvami. Eh, na jaké kroky se dívat? Eh, jaké zkušenosti si eh, vzít z této empirické analýzy? Za prvé, dochází k určité normalizaci podle našeho hodnocení zatím se nám nepodaří získat nějaký kouzelný, kouzelné zaříkadlo e, pro vznik zvláštní skupiny, která by e, fungovala podle nějakého právního rámce. E, jednak o to není úplně zájem a jednak to má spoustu problémů a překážek. To je jeden z bodů, který vidíme, že řada zemí stojí o řešení problémů a spíše tedy uvažují o, možn- o e, možnostech tzv. satelitních smluv, jako je třeba e, fiskální kompakt. Jednou z příčin je e, stále více to, že dochází k rozštěpu mezi tím centrem, starými členskými státy, členy eurozóny a, a některými Eh, zeměmi na východu, tam, kde, které některé mají eh, obtížné politické konstelace, že, nech, že, necho, že nedochází k té posílené spolupráci. Co se týče složitosti, když se podíváte na postupy a eh, doporučuji vám, abyste někdy zkusili vysvětlit studentům, jak funguje posílená spolupráce a zjistíte, že tomu ani po prvním přečtení textu sami neporozumíte. Ten text je potřeba opravdu prostudovat. Takže jedním z problémů také je, že text se snaží o flexibilitu, ale ty postupy samotné jsou velice nepružné. A to lze pochopit, protože eh, eh, ti, kteří eh, se přikloní k opt-inu, nechtějí, aby ti, kteří si zadají opt-out, nechtějí, aby se vezli jenom zadarmo. Eh, máme státy eh, opt outu které se obávají, že státy opt-inu si vypracují určité politiky, které na to také budou mít eh, vliv. A potom máme zase tu komunitární ortodoxy, zase to neříkám negativně, která má velice silný argument, proč vlastně nevytvářet nějaké další aký komunitér. Zjednodušení lze dosáhnout částečně pomocí zakládacích smluv, záleží na organizaci a můžeme se také zamyslet nad možností změn smluv. Už zazněla tako, zazněly takové návrhy. A Evropský parlament by zde také mohl sehrát určitou úlohu, když něco selže v radě, tak Evropský parlament by mohl iniciovat posílenou spolupráci, což momentálně možné není. Evropský parlament prozatím může jenom odsouhlasit posílenou spolupráci. A potom zvláštní otázka, o níž hovořil i na, e, váš zpravodaj, byla otázka, jak to vlastně dokázat v rámci Evropského parlamentu, jak pojmout posílenou spolupráci v rámci parlamentu. Jsou dvě možnosti. Jednak postupovat normálním e, postupem, e, a k tomu by se asi přikláněl pan Brok, aby tedy se nastavil běžný postup, aby nedošlo k diferenciaci mezi eh, poslanci Evropského parlamentu podle toho, eh, jaké země eh, zastupují, jestli země, které se přiklánějí k posílené spolupráci nebo ne. A druhá možnost je změna hlasovacích práv, že tedy pouze ti poslanci Evropského parlamentu ze zemí, které jsou součástí posílené spolupráci, Eh, by mohli hlasovat. To by vlastně zrcadlilo strukturu na radě. Řekněme, že se budeme snažit přijít s, nějakou, s nějakým kompromisním vzorcem, s tím, že eh, budeme hlasovat po vznik, pro vznik nějakého zvláštního výboru, kde budou pouze ti poslanci, eh, kde, kteří mají právo hlasovat, kteří pocházejí z těch zemí, které se přiklánějí k posílené spolupráci, ale finální rozhodnutí celého Evropského parlamentu, celého plenárního zasedání, toho musí být dosaženo eh, tedy eh, pomocí absolutní eh, většiny, takže tady by byla taková základní legitimizace. To tedy navrhujeme jako řešení tohoto problému, který je velice zásadní. Je to otázka legitimity. Můžeme si představit, že by se třeba Eh, parlament rozhodl eh, v té, eh, během té finanční krize, jaké politiky má Řecko provádět a, a jaké úvěry má Nizozemsko a Německo poskytovat Řecku. Kdyby toto rozhodovali, rozhodovali poslanci z Polska a Slovenska a dalších zemí. Tady by byly určitě problémy a stížnosti na legitimitu, protože to by byla záležitost, která by vlastně postihla jenom některé země a byla, bylo by to zastupování bez textu. Při spolurozhodování musíte mít možnost také ta opatření prosadit u svých eh, voličů. Eh, není to nic nového, ale je tak zní náš návrh. Náš návrh tedy je eh, posílená spolupráce ne pomocí kouzelného proutku, ale nezapomínejme na ní a Evropský parlament by se měl zamyslet nad tím, jak ji dosáhnout pomocí svých vlastních struktur. Děkuji. A teď Alan možná bude reagovat a potom bych dala eh, slovo stínovým zpravodajům. Tak teď stínový zpravodajové. Mercedes. Eh, Mercedes, eh, chcete se ujmout slova? Grazie, grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> V této eh, teď jsem poslouchala tedy s velkým zaujetím ale myslím si, že teď vlastně zatím ještě k tomu asi úplně nic neřeknu protože už teď vlastně jsme pozadu za časovým rámcem dnešní schůze. Také bych si možná ještě ráda přečetla eh, ten text eh, ještě jednou, pokud ho můžeme mít v písemné podobě a pak bych se k tomu um, vyjádřila. No, je pravda, dnes, dnes ještě musíme hlasovat. Uh, Eh, ale jedno hlasování nám odpadlo, takže možná jsme získali trošku času. Takže chtěl by se teď k tomu někdo vyjádřit, někdo třeba ze stínových zpravodajů, pan Mešmic tady není, pan Charles Gerenc je stínovým, ne, ten tady také není, pan Helmut Schultz, Pascal Diran, také nechcete teď hovořit, Fabio není přítomen, Herold hm, také nechce nyní komentovat. Takže možná tady pouze pan zpravodaj Alan Lamasur. Děkuji, takže já vystoupím za všechny stínové zpravodaje. Několik poznámek. Především chci znovu poděkovat a poblahopřát eh, tomuto týmu, který skutečně odpověděl na otázky, které si klademe. Jestli s těmi odpověďmi souhlasíme, to si musíme ještě probrat mezi sebou, ale to je přesně ten duch, ve kterém jsme tento problém po zesílené spolupráce chtěli řešit. První věc, kterou považuji za zcela jasnou, je ta, že jakkoliv postupy byly dlouhé, Není to zapříčiněno samotnými postupy, ale otázkou politické vůle. To znamená, že jakmile byla silná politická vůle na nejvyšší úrovni v Evropské radě, třeba najednou za rok se všechny postupy vyřešily. Naopak, u méně významných eh, politických otázek. Problémy se nechávají na ministrech, na vysokých úřednících a najednou zjistíme, že u témat, která doposavať Eh, byly předmětem posílené spolupráce nebo navržené na posílenou spolupráci, tam eh, se s tím jaksi nestotožnila žádná evropská instituce. Byla tam vůle na nižší úrovni pod, pod vrcholem eh, některých zemí a některých ne a v těch případech pak jsou ty postupy nekonečné, trvá to dlouho a často se nakonec vytvoří něco strašně složitého, nesmyslného a mm, výsledek je zklamáním. A jak jste paradoxně říkal, pane profesore, zatímco e, ten postup vlastně byl vymyšlený ve smlouvách pro zvýšení flexibility rychlosti a, a pružnosti tak často jsou složitější než běžný legislativní postup. Ale dobrá zpráva je, v závěru vaší studie, jak písemná, tak ústní, eh, jak písemné, tak ústní eh, závěry, můžeme vytvořit jakýsi typizovaný hm, postup, schéma, které by platilo pro různá témata, ale bude to vyžadovat, aby instituce zohlednily tuto alternativu. Ono to není žádné zázračné řešení, v politice není nic zázračného. A není eh, to kompletní jaksi eh, soubor nástrojů, ale je to významná složka souboru nástrojů. A Evropská komise by se měla o tuto možnost zajímat, měla by zorganizovat práci tak, aby zajistila monitorování a případně rozšíření posílené spolupráce. Evropský parlament si musí to zorganizovat. Teď samozřejmě otázka zní a otázku jste tady položil trochu provokativně, ale správně, jestli při, v případě posílené spolupráce všichni poslanci, včetně těch, kteří pocházejí ze zemí, kteří e, toho nejsou součástí, mají mít stejná práva. To je jeden aspekt. A druhý aspekt a je ten, že když Evropský parlament zjistí, že v některých oblastech nelze pokročit, jinak než tím, že se podpoří některé pionýrské země a ostatní se třeba pak přidají, jako třeba v případě měnové unie, v případě Schengenu e, nebo fiskálního kompaktu, tak to prostě vyžaduje, aby Evropský parlament e, si zorganizoval práci, aby zajistil e, monitorování a následné kroky, tak aby ten postup celý dospěl k zdárnému závěru. To je druhá poznámka. Další co považuji za zajímavé, je, že v podstatě jediná posílená spolupráce, o které do dneška můžeme říct, že je úspěšná, se týká rozvodu. Můžeme si myslet, že o matrimonial property bude fungovat taky, ale platí až pod příštího ledna. A my jsme tady v oblasti kompetence, která je prakticky stoprocentně národní kompetencí. Přesto to řešíme podle článku 80 SFEU nebo co, o, spolu, o správní a soudní spolupráci. A to je strašně zajímavé. Proč? Protože my si uvědomujeme, nebo zjišťujeme, že těch 10 až 13 milionů Evropanů, kteří dnes žijí v jiné evropské zemi než jejich země původu, narážejí v každodenním životě, v práci, ve společnosti, v rodině na problémy právní a správní, které jsou neřešitelné, a to proto, že většina těchto otázek vychází z národního práva. A pokud chceme usnadnit život těmto lidem, tak potřebujeme buď nalézt řešení v rámci národních Ehm, legislativ, to je případ teda toho zákonu o rozvodu, anebo navrhnout 28. režim, který bude volitelný eh, vždy, když uzavřeme Eh, dvoustranou, stranou smlouvu mezi několika zeměmi, ať už je to smlouva eh, svatební, kupní na nemovitost nebo pracovní a tak dále. A ve federálních a spolkových zemích uvnitř i vně Unie ukázala ta zkušenost, že ve federálních systémech všechny eh, úrovně nižší, to znamená spolkové země, kanadské provincie, státy v USA, jsou zorganizovali systém vzájemného informování a spolupráce proto, aby dosáhli kvázi jednotné legislativy v oblasti každodenního života občanů. Čili pokud my bychom dokázali e, zužitkovat, využít e, postup posílené spolupráce, samozřejmě s extenzivní interpretací příslušného článku 80 nebo kolik, tak si myslím, že by to bylo pro občany užitečné. Naopak, jak jste připomínal, eh, fiskální kompakt ukazuje překvapivě, ale bylo to účinné. A nikdo to vyloženě nespochybnil. Aspoň sou, soudní dvůr se proti tomu nepostavil. Je možné uzavřít mezivládní dohodu, satelitní dohodu podle té vaší formulace, kterou jste vytvořil, za současné mobilizace evropských institucí, Evropské komise a současně parlamentu, protože článek 13 počítá s tím, že fiskální kompakt je předmětem parlamentní kontroly eh, interparlamentárního schromaždění složeného z členů jak evropského, tak národních parlamentů. A to je zajímavé, protože jakožto instituce my dáváme přednost komunitární metodě a dáváme přednost tomu, aby 20, všech 27 členských zemí se účastnilo všech politik, ale pokud je to podmínka pro to, aby se pokročilo a proto, aby se respektovala jednota v rozmanitosti, jestliže v některých zemích eh, jsou vázané na národní identitu a nechtějí se účastnit třeba pravidel, které by vázaly jejich partnery, tak eh, proč je to zakázat? A Eh, doplňuje je tu jiná formulace, kterou vy jste nezmínil, protože my jsme ji vlastně nevyužili v této formě v rámci Evropské unie a to eh, umožňuje třeba kanadský federalismus a připadá mi to nesmírně zajímavé proskoumat vzhledem ke zvláštním požadavkům Quebecu v Kanadě, stává se, že v Kanadě se přijímají federální zákony, které jsou volitelné. A každá provincie se může rozhodnout, jestli ten zákon bude uplatňovat nebo ne. Když to porovnám s Evropskou unii, je samozřejmě vyloučené, abychom se pustili do podobných praktik v oblasti jednotného trhu, hospodářské soutěže. Nelze si představit, že by prostě některé normy platily jenom v těch zemích, které si to vyberou, to, to by nešlo. Nicméně, v oblastech, které se víc týkají posílené spolupráce a to bývají takové ty podpůrné kompetence, které nemají nic společného s jednotným trhem a kde třeba klidně lze připustit, že některá legislativní ustanovení budou prostě odlišná, třeba i v oblasti, která se týká unijního práva v některých zemích. Tak proč bychom nemohli také zkoumat možnost tohoto typu? Takže tolik z mé strany několik eh, poznámek a otázek, které si kladu eh, eh, ve, ve stínu stínových zpravodajů. Děkuji. Ano, velice děkujeme. Během předchozího jednání AFKA jsme rovněž uspořádali slyšení se všemi orgány, se všemi institucemi zapojeným, zapojenými do tohoto procesu. Uh, hovořilo se o stávajícím stavu, o tom, jak lépe využít ty nástroje, které máme k dispozici. Takže si myslím opravdu, že uh, souhlasím s tím, že existují zde určitá jakási kouzla v politice, Možná právě proto nás to všechno zajímá a proto tomu věnujeme svůj profesionální život. Velice rádi jsme si vyslechli tyto různé možnosti a jsem si jistá, že také Alan Lamasur využije tyto informace pro přípravu své zprávy. Takže velice děkuji za mm, vaše přispění k naší práci a tím bych ráda už tento bod uzavřela. Ještě jednou vám všem děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování. Čeká nás pouze jediné hlasování. Mm, podařilo se, aby přišel i pan Fabio, autor zpravodaj. Ještě jsem chtěla říci, že ani u Merce, zprávy Mercedes, ani u zprávy Alana zatím ještě není časový harmonogram. Mělo by se o tom hlasovat nejpozději buď v lednu nebo začátkem v únoru. Um, takže se ještě dohodněte, zda by to mělo být 27. listopadu, dohodněte se, sekre, se sekretariátem. Potřebujeme vlastně ještě dohodu o tom časovém harmonogramu, je to důležité. No, my už máme text, už to pouze mm, ještě dopilujeme některé body, takže si myslím, že už ten text budeme moci prezentovat diskutovat a zahájit takové ty první rozpravy o textu, jak budete chtít. Ještě tam je tedy nějaký čas, který mm, bude trvat překlad. No ne, já jenom chci říci, že musíme vědět eh, data, abychom řekli, do kdy je možné předkládat pozměňovací návrhy a tak dále. Takže toho 27. listopadu tam by, tam by to pak, tam bychom to potom stihli tak, aby se mohlo hlasovat 22. ledna a to samé se týká i zprávy pana Alana Lamasura. Ehm, prosím, rozmyslete se, zda do toho 27. to stihnete a případně se pak dohodněte se sekretariátem, aby tam byly takové lhůty, aby, aby se to všechno bezpečně stihlo. Dobře, takže nyní můžeme už přistoupit k hlasování, takže nejprve prosím o zkušební hlasování, zda fungují všechny přístroje. Jak jsem říkala už dnes ráno, dohodli jsme se, že hlasování o zprávě pana Richarda Korbeta je zrušeno, takže dnes budeme hlasovat pouze o zprávě o průběžné zprávy o VFR na období 2021-2027. Ano, ještě omlouvá se paní předsedkyně, ta hlasování o té zprávě pana Korbeta nebylo úplně zrušeno, bylo pouze odloženo, takže já jsem to možná řekla nepřesně. Takže, pane Fabio, chcete k tomu ještě něco říci? Jenom k tomu nadcházejícímu hlasování, já bych chtěl říct si kolegům z EPP, že na zák- základě vnitřního převratu v EPP já to hlasování povedu, ale moje vedení okamžitě po hlasování bude ukončeno. Dobře, děkuji. Okay, and uh, Fabio wanted to say something. Dobře, a ještě zpravodaj chce říct si pár slov. Eh, v mém případě se nejedná o převrat, a jenom bych chtěl poděkovat všem kolegům za skvělou práci. Spolupráce byla efektivní a děkujeme paní předsedkyně, že jste hlasování posunula o pár minut, abych se toho taky mohl účastnit. My jsme ve výboru postupovali velmi podobně v našem, co se týče většiny politických frakcí, mm, co se týče různých pozměňovacích návrhů, je důležité potvrdit roli Evropského parlamentu a dbát na to, abychom e, rozvíjeli vlastní zdroje. Dále návrhy komise představují zásadní body, které nám umožnily dosáhnout jaksi shodných názorů a jsme přesvědčeni o potřebě identifikovat oblasti, ve kterých Evropská unie přinesla a přináší přidanou hodnotu v očích evropských občanů. Je to důležité, je to vidět a děkuji stínovým zpravodajům i vám, paní předsedkyně. Uh, no, mm, Ano, děkuji. Takže zatím jsme jenom provedli zkušební hlasování. Takže hlasovali všichni? Dobře, takže 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď úprava 4, kdo je pro? Úpravu 4, kdo je proti? Schváleno. Takže, nebo ne? Takže teď přeskočíme. Nebo ne? Dobře, tak eh, jsem to říkala správně. Takže první část 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme ověřit. Ověřujeme druhou část. Končím hlasování. Je to přijato 12 k 11. Nyní modifikace 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Modifikace, podpímací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Modifikace 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Modifikace 3, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme modifikace 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 13 k 9. Nyní návrh eh, usnesení číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Ověříme pozměňovací návrh jedna. Končím hlasování. Přijato 12 k 11. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 6. Kdo je pro? Ověříme pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Ano, prosím. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 6 elektronicky. Kdo je pro, proti? Pardon, končím hlasování. Zamítnuto. 10 ku 13. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Pozměňovací návrh 9. Má to být move to místo move it. Takže hlasujeme o devíce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Ověříme desítku, zahajuji hlasování o desítce. Já jsem to tak úplně neviděla, takže končím hlasování. Je to zamítnuto. Pokud někdo chcete ří, něco říci, tak musíte to říci do mikrofonu, žádá paní předsedkyně. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? Ověříme 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 11 12. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti. Ověřujeme 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 12 11. 22. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 29 pro. Proti drželi se. Přijato. 30 pro. Ověříme třicítku. Hlasování je zahájeno. Za hlasování je skončeno. Zamítnuto. 5 ku 18. 31 pro. Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 4 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 37 pro, proti, drželi se zamítnuto. 38 pro, proti. Ověříme 38, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 10 k 11. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní Závěrečné hlasování hlasujeme jmenovitě. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 20 pro, 3 proti. Gratuluji, děkuji. Hm, chtěla bych říci, že odpoledne nás čeká meziparlamentní setkání výboru stav diskuse o budoucnosti Evropy, budou tam také ministři, komisaři, takže sice teď to dopolední část skončí, ale chci vám připomenout, že se setkáme v půl třetí v, této, v tomto sále znovu.